Buongiorno a tutti. Sta seduta Dobrý den všem účastníkům. Zahájíme dnešní pracovní zasedání výboru pro rozpočtovou kontrolu a Budeme se eh, věnovat bodu zlepšování kvality výdajů EU. Parlament se má vyjádřit ke třem důležitým otázkám eh, kvalita výdajů EU a finanční řízení. Jde o přeskum finančního nařízení, o nový, nový finanční rámec po roce 2013 a přeskum rozpočtu. pan Adimarkakis, který je zpravodajem pro absolutorium za komisi 2009. A já jsme se rozhodli, že zorganizujeme tuto diskusi, abychom hovořili o zlepšení kvality výdajů EU. Doufáme, že budeme moci vést diskusi co nejširší, na základě zprávy účetního dvoru o kvalitě výdajů EU, eh, e rizika a výzvy. A také o zprávě komise o přeskumu finančního nařízení. Jsou to všechno velice důležitá témata pro naše instituce. A diskuse by měla být užitečná a měla by nám pomoci přemýšlet o zlepšení kvality výdajů EU. Děkuji všem kolegům, kteří jsou tady v sále a na úvod dám slovo panu Chacimarka Kisimu, který je naším zpravodajem. Děkuji. Eh, pane předsedo, všichni si velice dobře vzpomínáme na prvního premiéra eh, Velké Británie, který přišel na zasedání Eh, Evropské rady a hovořil o otázko, otázce rozpočtu. Bylo to trošičku podobné jako paní Tečerová, eh, která řekla I want my money back. A on zase řekl, já už nedám žádné další peníze. Eh, za prvé, já si nejsem jistý, že vy nakládáte peníze správným způsobem a za druhé, nejsme tolik pro tyto výdaje pro Evropu. Myslím, že je tady celá řada důvodů, proč hm, nechtít dávat peníze eh, Evropské unie, ale to až poté, kdy je schváleno absolutorium a kdy je také zkontrolováno, jak se pak peníze, které přicházejí z evropských rozpočtů, eh, vynakládají v členských státech, tedy jaká je kvalita výdajů. Já bych chtěl poděkovat všem kolegům, kteří přispěli eh, k celému procesu absolutoria kdy se nám podařilo najít určité body ve výdajích, kde bychom mohli analyzovat pro jak je možné zlepšit výdaje a mám na mysli především výdaje v členských státech. Musíme v tom ještě dále pokračovat a právě proto probíhá toto slyšení. Já jsem velice vděčný Davidu Bostokovi z Evropského účetního dvora. Ehm, to právě ze stejného členského státu, jako je ten, který po dvou premiérech, o kterých jsem před chviličkou hovořil, tady zasedá. V každém případě eh, zjišťujeme, že eh, právě ty členské státy, o kterých David Bostock ví velmi dobře, ty státy, které velice nahlas křičí o tom, co chtějí změnit, ty mají celkem problém ve svých výdajích a ve svých účtech. Takže programy například v Anglii byly v roce 2010 přerušeny. Všechny, jak si asi vzpomínáte. Otázka zní, jak zlepšit kvalitu výdajů. To je určitě vysoká priorita a to nejenom pro náš výbor pro rozpočtovou kontrolu, ale pro celý Evropský parlament. V této době připravujeme naši pozici ke třem důležitým bodům. My v parlamentu mám na mysli. A proto se těchto otázek musíme dotknout. Hovořím za prvé o přeskumu finančního nařízení, což je velice eh, důležitá věc. Dále nové, nový finanční rámec po roce 2013 a za třetí přeskum rozpočtu. Každá z těchto otázek má celou řadu příležitostí, jak řešit slabosti ve finančním řízení EU, tak jak je uvádí také uh, uh, zpráva. Myslím, že je velice důležité věnovat se všem těmto otázkám eh, u evropských institucí, kde je celá řada inspirace, jak zlepšit kvalitu výdajů. Účetní dvůr přijal eh, náš pozvání. Já jsem velmi rád, že je to možné hovořit o tom, eh, o té zprávě z roku 2010, jak zlepšit výdaje, rizika a výdaje, rizika a výzvy, pardon, a e, také dále samozřejmě zabývat se i přeskomem finančního e, nařízení a já jsem velice rád, že náš výbor a členové našeho výboru se tady budou moci vyjádřit. Je to jednak e, Jutta Haug z výboru SURE, dále Pervanš Beres, která je předsedkyní Eh, výboru pro zaměstnanost a sociální otázky, tedy výbor, který má velké výdaje, myslím, věnuje se otázkám, kde jsou velké výdaje. Dále Francesca Balzani, zpravodajka pro rozpočet 2012 a Ulrike Rodust, koordinátorka výboru pro rybolov. A já bych především chtěl také přivítat Davida Bostoka a možná právě jemu umožnit, aby se vyjádřil. Děkuji. Děkuji eh, předem zástupci účetního dvoru Davidu Bostokovi a hned mu dávám slovo. Děkuji. Já se budu snažit hovořit o kvalitě eh, výdajů EU eh, e a to z hlediska členů účetního dvora. Budu především hovořit o stanovisku číslo jedna, které se nazývá Zlepšit finanční řízení EU, rozpočtu EU, rizika a výzvy a také stanovisko číslo 6 z roku 2010 o navrhovaných změnách ze strany Komise pro finanční nařízení. Někdy se zdá, že jediná relevantní otázka o kvalitě, o kvalitě mm, kvalitě výdajů je, jak odstranit chyby, omily, nedostatky. Ale jsou tady některé i další aspekty. Hospodárnost, efektivita, správnost. Neměli bychom kvalitní výdaje, kdyby EU e nezlepšila e, kvalitu všech těchto tří aspektů, včetně legality, e, a správnosti výdajů. Já bych mohl začít asi tím, že bych hovořil o některých eh, tématech ze stanoviska číslo jedna účetního dvoru z roku 2010. To je eh, legalita a správnost, eh, řádnost výdajů. EU má často velmi složitá pravidla a to také vede ke dost složitým kontrolním systémům. Nicméně tyto systémy fungují jen různě úspěšně Komise říká, že v tomto případě je možné při udělat finanční korekce. Ovšem eh, tady asi se dá eh, opravit jednotlivá chyba, ale může to zabrat někdy i několik let. A za druhé, programy výdajů používají přidanou hodnotu EU. Ovšem, přidaná hodnota EU, to není tak zcela jasně evidentní věc. Bylo to uvedeno v nálezu účetního dvora v roce 2009 a týkalo se to výdajů ve zdravotnictví. A za třetí, velice často a opakovaně je těžké stanovit, jak eh, by eh, výdaje EU měly naplnit eh, požadované cíle. Například v naší zprávě o excelenci sítích soudržnosti z roku 2008 a naše zpráva o inteligentní energie ze stejného roku. Za čtvrté, v některých případech platby z evropského rozpočtu vyžadují splnění kritérií, které eh, nemohou být ověřeny. Zejména zpráva číslo 8 z roku 2008 zjistila, že eh, u zemědělství není možné ověřit ze strany inspektorů všechna kritéria cross-compliance. Za páté, a to je možná nejčastější stížnost, eh, programy eh, mají problémy s hodnocením. Velice často je těžké ověřit všechna prohlášení ze strany komise, kolik to stálo, kdo platil kterou část, kdo byli příjemci, Eh, co bylo dosaženo, byly to členské státy nebo EU, které tu či onu sumu eh, platili. Dále stanovisko číslo 1 z roku 2010 eh, není ovšem pouze čistě pesimistické a podvračené. Účetní dvůr ho navrhuje také věci, kde je možné věci zlepšit, napravit. Jedno téma je, že kvalitu je třeba sledovat od začátku programy výdajů EU eh, jsou někdy pro eh, obnovovány, je v nich pokračováno, aniž by došlo ke skutečnému hodnocení, posouzení to jsme zaznamenali například eh, v ve zprávě z roku 2008 u tématu inteligentní energie, kde jsou některé podprogramy, které byly opakovaně prodlužovány, aniž by došlo eh, k posouzení, aniž by eh, byly k dispozici zprávy o účinnosti. Stanovisko číslo 1 z roku 2010 tedy zdůrazňuje, jaké věci je třeba udělat, než se pustíme do těchto výdajů. Účetní dvůr především hovořil o posouzení dopadu. Tady může být velice dobrý zdroj disciplíny pro výdaje tím, že se velice důkladně proskoumají eh, přínosy a výdaje, náklady. A zváží se alternativy. Eh, někdy je lepší udělat více, někdy je lepší udělat méně a někdy je možná nejlepší nedělat vůbec nic. Účetní dvůr zdůrazňuje, že je dobré věci zjednodušit. Zjednodušit eh, nařízení, to by byl krok vpřed v oblasti zemědělství, více než kdekoliv jinde. Je eh, těžké vyhnout se závěru, že takové zjednodušení by znamenalo eh, také nižší chybovost než jak tomu bylo ve výdajích na společnou zemědělskou politiku v posledních letech. A konečně účetní dvůr navrhuje, že by se měly eh, náležitě zkoumat také eh, otázka příjemců z hlediska outputu a nikoli inputu. Dále přeskum eh, finančního nařízení, to je obrovské množství práce v radě i v parlamentu, ale také v komisi a samozřejmě také v účetním dvoře. Měli bychom být opatrní, abychom nepřehnali ten rozsah Eh, zlepšení kvality. Tady zapotřebí spíše lepší sektorové legislativy, spíše než všechno dá do tohoto nařízení. Účetní dvůr se vyjadřuje hodně jako finančnímu Eh, nařízení, zejména ve svém stanovisku číslo 6 z roku 2010. A to bychom tady byli hodně dlouho do odpoledne, kdybych eh, probíral úplně všechno. A proto se soustředím na tři klíčové body v tohoto návrhu, eh, které vycházejí z audit, účty a přijatelná míra chybavosti. Především audit. Audit výdajů EU, to je velká výzva. Auditoři musí cestovat po Evropě a někdy i přes celý svět. Musí dodržet přesný program. Je to úkol, který vyžaduje velkou flexibilitu a také spolupráci mezi institucemi EU a e, také někdy i se třetími stranami. Důležité je, aby finanční nařízení e, nijak této práci nebránilo. Dále e, se nám zdá, že některé návrhy ze strany komise by skutečně stěžovaly eh, auditní práci, trošku by to byl tlak eh, a zátěž pro účetní dvůr a proto účetní dvůr apeluje na radu i na eh, parlament, aby vypustili některé věci z návrhu komise, které se týkají externích auditů. Uvádíme to ve stanovisku číslo 6 z roku 2010. Za druhé, účty. Finanční nařízení stanovuje rámec, ve kterém komise předkládá eh, účty Unie. Za posledních šest let komise úspěšně prováděla nebo úplně aplikovala mezinárodní standardy pro účetnictví. A byli jsme v Lucembursku překvapeni, když jsme viděli návrh finančního nařízení eh, od komise, která, jak se zdá, chce ustoupit z tohoto rámce v rámci diskusí eh, s rozpočtovým výborem i s radou chápu, že komise eh, by měla předložit eh, návrh, kde by se potvrzovala platnost tohoto souboru mezinárodních standardů. A já doufám, že komise půjde stejným směrem v diskusi s parlamentem. Za třetí a na závěr bych chtěl ještě něco říci o přijatelné míře chybovosti. Eh, účetní dvůr dlouho a dlouho se trápil tím, že náklady na administrativní systém jsou někdy disproporční k přínosu, eh, který skýtají nebo k objemu celkových prostředků. Eh, chceme zkoumat spolu s komisí, aby Eh, tedy zde šlo nejenom o efektivitu, ale i efektivitu porovnání k nákladům. Komise předložila eh, návrhy k přijatelné míře chybovosti v návrhu finančního nařízení. A váš zpravodaj eh, vidí určité riziko, že tyto návrhy by asi požadovaly Eh, vyžadovali, způsobovali vysoké obavy také u orgánu, který schvaluje, kontroluje výdaje. Účetní dvůr uvádí, že pravděpodobná míra chybovosti a eh, otázka kontrolních systémů je vždy třeba znovu zvažovat, když se předkládají nové návrhy, nikoli když parlament eh, přistupuje k absolutoriu. To by bylo dobré, kdyby to takto bylo uvedeno ve finančním nařízení, aby tam bylo skutečné posouzení nákladů eh, implementace a skutečné posouzení rizik, eh, kdy věci se neodehrávají tak, jak by měly, a to také formulovat v nových požadavcích. Tolik tedy k finančnímu nařízení. A na závěr ještě se musím věnovat kontextu, ve kterém probíhá zasedání. Já asi opakuji to, co řekl pan Chaci Markakis. Hospodářská situace je ještě tuší, tvrdší, než když jsme v roce 2010 Eh, přijímal naše stanovisko. A to nejen v Anglii, ve Skotsku, ve Walesu, ale v celé Evropské unii. Situace rozhodně není lepší, než byla eh, tehdy a dokonce v mnoha ohledech je i horší. Eh, dochází ke škrtům, k úsporám a Unie musí opravdu vážit své výdaje. Děkuji vám, pane předsedo, a já se těším na příspěvky do diskuze od dalších řečníků. David Bostock per la sua eh, relazione. Adesso do la parola alla collega Aug, presidente della Commissione Speciale. Děkuji zástupci Evropského účetního dvora a nyní dávám slovo Jutě Haug, předsedkyni zvláštního výboru pro politické výzvy. Děkuji, děkuji také za pozvání do výboru pro kontrolu rozpočtu. Musím ale předeslat, že výbor SURE má e, úzce vymezený mandát Nemůžeme se samozřejmě vměšovat do úkolů jiných výborů, rozpočtového výboru nebo výboru pro kontrolu rozpočtu, v tom smyslu, že bychom se snažili navrhovat nějaká pravidla. Diskutovali jsme o tom, jaké by bylo možné e, zjednodušení e, naplňování celého rozpočtu, nejenom těch velkých fondů, ale i těch menších fondů. Máme různé systémy jejich zprávy, Některé e, výdaje z fondů se realizují e, na základě členských států, některé výdaje jsou prováděny centrálně Evropskou komisí. Diskutovali jsme o těchto tématech, o tom, jaké zlepšení by bylo možné a e, jediný podklad, z něhož jsme vycházeli, byla zpráva Evropského účetního dvora. Bylo nám přislíbeno, před určitou dobou, že obdržíme sdělení komise, které se týká možných zjednodušení. Toto sdělení jsme doposud neobdrželi, zřejmě ještě neexistuje. Náš zpravodaj naposledy 30. března spolu s kabinetem komisaře Šemety se pokusil získat ještě nějaké materiály, protože eh, bychom je chtěli zapracovat do naší závěrečné zprávy. To bohužel nebylo možné. Musím to takto říci, žádné jiné možnosti jsme neměli. Můžeme se vyjádřit k finančnímu nařízení, ale to není naším úkolem. Také bychom mohli něco říci o e, možném zjednodušení, ale to také není naším úkolem. Takže e, vyzveme, tak to bych to formulovala, aby všechny fondy podléhaly e, společným zásadám společenství, které se budou opírat o efektivnost a hospodárnost, ale nemůžeme vůbec se zasahovat do konkrétních politických oblastí. Teď řeknu za svou osobu, protože bych o tom mohla diskutovat jako členka rozpočtového výboru až Eh, bude odsouhlasena zpráva výboru Šure 25. a 26. května, potom eh, co se týče nařízení o rozpočtu, budeme o něm ve výboru dále diskutovat a já pokládám za důležité, aby v otázce těch velkých fondů, kdy jde o to, eh, že aby se eh, velké částky v členských státech vynakládaly opravdu efektivně a v souladu se našimi cíli, aby tedy část prostředků, které mají k dispozici fondy, byly vyňaty, aby členské státy eh, měly nějaké vodítko pro lepší zprávu, možná skutečně eh, na určité období, aby měly toto splnomocnění. Já se na to dívám na základě našich představ, eh, protože je to už třetí finanční výhled na jehož vytváření jsem se podílela. Vždycky jsme sledovali určité úvahy, aby fondy byly nástroji regionální a strukturální politiky a když řešíme reformu zemědělské politiky, tak vždy chceme postupovat efektivně. Po každé zjišťujeme, že to na určitých místech není možné, proto bych chtěla říci, že eh, eh, přeceňujeme výkony členských států a tím nemyslím rozhodně nové členské státy. Zjišťujeme v některých členských státech nebo v některých eh, regionech není taková zpráva, jak je zapotřebí. A to je třeba napravit na regionální a komunální úrovni, abychom dosáhli svých cílů ale to rozhodně nebude vyjádřeno v naší zprávě. To neodpovídá našemu mandátu. To je e, můj zcela soukromý názor a já se budu opravdu snažit e, s experty přes zemědělství, s regionálními experty, zástupci různých výborů, e, pracovat tímto směrem, abychom začali takto uvažovat až eh, když půjde o tu tvrdou legislativu pro strukturální fondy nebo až eh, bude zahájeno další kolo zemědělské eh, politice, abychom mohli poskytnout určitou podporu. Tolik k této otázce. Doufám, že se nám toho podaří dosáhnout v rámci e, příštího finančního výhledu nejenom u těch velkých e, fondů, kde sledujeme tyto velké cíle, ale i u těch malých fondů. Vždy, když uvažujeme o inovacích nebo o výzkumu, abychom se ubírali právě tímto směrem abychom umohli malým, umožnili malým a středním podnikům účastnit se tohoto procesu inovací a výzkumu. A proto potřebujeme tato zjednodušší a já doufám, že se nám podaří pokročit dále. To neodpovídá mandátu výboru ŠUR, proto tímto skončím. Děkuji kolegyni Hauk a nyní dávám slovo kolegyni Beres, předsedkyně výboru pro zaměstnanost a sociální věci. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane zpravodaji, za vaše pozvání pro předsedkyni výboru zaměstnanost, sociální otázky, kde také máme několik programů a je pro nás užitečné hovořit o různých strategiích které mobilizují dost velkou část rozpočtu EU. A my si myslíme, že je to zcela zásadně důležité pro úspěch naší e, strategie. A je to také definováno strategií EU 2010. E, to nejpodstatnější v mém vystoupení samozřejmě vychází z kvality veřejných výdajů a to je také důvod, proč jste nás e, pozvali. se všemi partnery, se kterými se setkáváme, je velice důležitá otázka, jak posoudit kvalitu. Kvalita, to je, je to ten úspě, úsměv na tváři lidí, kterým pomůžeme z chudoby, nebo je to o, dobré řízení a dobré účty? Vy mi asi odpovíte, že je to obojí, ale nesmíme zapomínat na tuto perspektivu. Posouzení výsledků pouze na základě čísel pouze na základě prezentace čísel, to rozhodně nepřispívá eh, k posouzení přidané hodnoty, kterou bereme v úvahu. Abychom Dostali. této výzvě, myslíme si, že je třeba vzít v úvahu tři dimenze. Jednak eh, otázka koncentrace výdajů, výsledků programů, aby bylo možné optimalizovat eh, výsledky pro občany. Za druhé, e, zjednodušení kritérií způsobilosti pro úhradu. To je e, dlouhá, dlouhoplatná věc. Nezapomínejme, že spustíme některé programy, ale pak jedeme také do terénu, setkáme se s různými partnery. A vidíme, že to je velice často jejich velká, velká starost. Najít mechanismus, který by zajišťoval jak legalitu, tak i legitimitu žádostí. A třetí bod je otázka, že reforma eh, sdíleného řízení celkové subvence, to je velice důležitá věc, když se díváme na výdaje eh, Evropského sociálního fondu. Velice často tento fond podporuje malé projekty, malé a střední podniky, nebo nevládní organizace. A my nemůžeme na jedné straně neustále ve všech rezolucích říkat, že chceme podpořit občanskou společnost a malé a střední podniky. A pak, když jde o účetní či rozpočtové eh, standardy, pak eh, bychom řekli, ne, ne, ne, to je příliš složité pro tyto malé útvary, musíme pracovat s velkými strukturami. No, to by nebyla dobrá cesta. Myslíme si, že je třeba zajít trochu dále, využít nové programování a zlepšit strukturu účetnictví programů v souhlasu s doporučeními účetního dvora. Dále bych chtěla ještě říci něco k posouzení kvality výdajů. Chtěla bych říci a zopakovat, že to vždy závisí na tom, jaké si stanovujeme cíle. Když se dívám na strategii EU 2020 v oblasti zaměstnanosti a sociálních otázek, u pěti cílů jsou dva, které spadají do zaměstnanosti a sociálních otázek. Je tam jedna 75 osob eh, Eh, by měli mít zaměstnání ve věkové kategorii 20 až 65 a druhý cíl o milion méně chudých. Takže to jsou opravdu stěžejní cíle naší strategie, což je eh, vyjádřeno ve třech zásadních iniciativách. Nové eh, znalosti pro nová pracovní místa, Evropská platforma proti chudobě a další. Tato strategie samozřejmě potřebuje adekvátní financování v příštích finančních perspektivách. Já vím, že to není otázka rozpočtové kontroly, je to spíše otázka politická, ale nemohu odolat. Chceme-li mít úspěch v této strategii, nemůžeme aplikovat eh, strategii tak, jak by chtěl pan Cameron, kdyby už nebyly vůbec žádné peníze pro EU. V minulosti účetní dvůr kritizoval jako plítvání eh, programy, které dostaly hodně finančních prostředků pro dosažení svých cílů. A v tomto duchu myslím, že posouzení dopadu evropských výdajů je velice důležitým krokem vpřed. Druhý aspekt. Myslím, že dobrá úroveň financování nestačí. Potřebujeme také dobré, dobrý rámec, konzistentnost, koordinaci mezi politikami na evropské úrovni a eh, hmatatelné výsledky pro občany. Postup v evropském semestru mně připadá v tomto směru důležitý, ale přidám ještě jeden bod. Někteří v parlamentu jsou eh, se mnou zajedno, ale ne všichni, protože to není vždycky mezi prioritami agendy. Aby evropské výdaje byly užitečné, měly by mít určitý pákový efekt pro další výdaje. Aby tady byl takový pákový efekt, musíme se podívat, jak dopadá také na eh, výdaje v členských státech. Já, když jsem zpracovávala eh, zprávu pro toto téma, tak jsem sledovala, jak to vypadá ve školství, aby se naplnil cíl Lisabonské strategie, kdy jsme se usilovali o vytvoření znalostní ekonomiky. Evropská komise není schopná mi dát posouzení toho, co probíhá v rozpočtech členských států eh, v, eh, v položce školství. Samozřejmě oni mi odpovídají, co se děje v programu Erasmus a podobně, ale musela jsem se obrátit na statistiky OECD, abych našla údaje o rozpočtech členských států na školství a to přece není v pořádku. Musíme mít e, přístup takový, že z hlediska e, strategie EU, ale i obecně vzato, musíme posoudit komplementaritu mezi výdaji EU a výdaji členských států. A poslední bod se týká otázka, otázky kondicionalisty, podmíněnosti. To je diskuse, která se hodně rozvíjí. Mohu říci, že představa, že můžeme použít strukturální fondy a postihnout státy, které nerespektují pakta stability, to mně připadá, že je protimluv. Je to nespravedlivé a neúčinné nespravedlivé, protože vlastně regiony zaplatí za chyby států a neúčinné, protože je to zcela v rozporu eh, s koncepcí solidarity eh, v EU. Naproti tomu otázka, jak členské státy používají nebo spíše jak členské státy a regiony používají eh, komunitární peníze ze strukturálních fondů, aby splnili cíle EU. To je podmínka, kterou musíme zkoumat, to je podmíněnost, která je podstatná. V dnešní době eh, se regiony velmi mobilizují eh, vzhledem k novému programování a také k reformě sociálního programu. Každý region si může eh, zvolit vlastní strategii, která nebude přispívat ke strategii EU 2020, ale v tom případě EU není dost bohatá na to, aby toto mohla přijmout. Kromě Evropského sociálního fondu náš výbor zaměstnanost sociální otázky eh, se věnuje také otázce fondu pro přizpůsobení se globalizaci a k tomu bych chtěla také říci pár slov. Evropský eh, parlament eh, hlasoval minulý týden eh, o několika bodech použití tohoto fondu v České republice pro Unilever. Myslím, že Evropská unie nemůže podpořit strategie delokalizace nadnárodních společností. A dnes část tohoto fondu pro globalizaci, pro přizpůsobení se globalizace, umožňuje takové financování a to ne, není dobré řízení. A na závěr tři poznámky. Za prvé, vím, že se někdy diskutuje o, o Declaration of Assurance. Vím, že je to v Dánsku, ve Švédsku a mm, e, ti, kterých jsem se na to ptala, říkají, že to vlastně umožňuje komisi Eh, se zbavit odpovědnosti a že to neumožní odlehčení kontroly. To vám pouze předkládám jako názor k vašemu posouzení. Za druhé, reaguji na to, co řekla uh, Jutta Haug. Uh, administrativní kapacita, kapacita řízení. EU eh, mobilizuje hodně peněz eh, pro splnění kritérií eh, kodaňských před předstoupením, ale pak, pak jako kdyby tato kritéria už vůbec neexistovala. K schopnosti přece kontrolovat výdaje, to nemůžeme přece pouze nechat na zprávu účetního dvora, která každý rok vyjde a znovu to zopakuje. V programech členských států to zůstává velkým problémem a administrativní kapacita je věc, kterou musíme brát v úvahu. Já bych navrhla, aby pro budoucí Evropský sociální fond tady byla část peněz, která by se používala na technickou pomoc eh, při provádění. Jinak, bohužel, máme i jevy eh, korupce nebo nevyužití fondů, což je také eh, smutný a dlouhodobě přítomný jev. A třetí poznámka na závěr. Podporuji myšlenku, že tam, kde nejsou použity komunitární peníze, na účel, na který byly určeny, konkrétně třeba Evropský sociální fond, když nebude použit členským státem, tak aby ty peníze se nevrátily do toho členského státu. Tím bychom totiž zcela podporovali strategii eh, I want my money back. Tyto peníze by měly být vráceny do e, evropského rozpočtu a mohly by být použity na jiné projekty ve všeobecném zájmu. Děkuji, pane předsedo. Grazie alla collega Beres. Děkuji kolegyni Beres a nyní dávám slovo paní Francesce Balzány, je zpravodajkou pro rozpočet na rok 2012. Děkuji, pane, <clears throat> pane předsedo. Je tu jedno téma, které se týká kontroly kvality veřejných výdajů. Já jsem se snažila to zapracovat do rozpočtu na rok 2011. V této souvislosti nám půjde i o strategickou dimenzi kvality veřejných výdajů. Domnívám se, že je to otázka těsně spjatá s evropským vládnutím. Veřejné prostředky nejsou dobře eh, vydány pouze tehdy, když se e, tady dodrží to, co je dáno v rozpočtu. Tato podmínka nestačí. Důležité je i plánování výdajů. A tady potřebujeme synergii, spolupráci mezi Evropskou unii a členskými státy. Velmi často nastávají situace, kdy se tento poměr obrací vnitrostátní politiky nejsou plánovány, aktualizovány, protože eh, sled, musí sledovat společné cíle na evropské úrovni. A právě proto tu existují evropské prostředky, abychom toho dosáhli. Ale někdy dochází, jak jsem řekla, k obrácenému poměru. My potřebujeme tedy eh, prostředky na cíle, které chceme dosáhnout. A to vůbec nemluvím o tom, že tedy eh, tady jsou další společné cíle. To je základ pro využívání společných evropských prostředků. A je to také základ jakékoliv skutečné demokracie. Proto se domnívám, že systém ekonomické zprávy, ekonomického vládnutí musí být detailně propracován a neustále dále vyvíjen. V tomto smyslu se také domnívám, že z našeho pohledu, z pohledu těch, kteří jsou zodpovědní za řízení, že potřebujeme společné cíle. Protože právě to je ten spojující článek při použití evropských prostředků. Pouze tehdy, pokud budeme mít společné cíle, které si stanovíme a které se budeme snažit splnit, tak potom budeme schopni eh, sledovat, jestli výdaje přispěly k naplnění evropské politiky. Nejprve ale musíme prověřit, jestli takové společné cíle vůbec existují. Musíme následně do, donutit členské státy, aby ty společné cíle dodržely, protože eh, si musíme uvědomit, že evropské prostředky by měly mít takový pákový efekt, aby vedly k určitému chování. Chování, u něhož <clears throat> tady můžeme očekávat splnění určitého cíle, a to jak na celoevropské úrovni, tak na úrovni jednotlivých členských států. Myslím si, že díky tomu budeme schopni zřídit efektivní systém kontroly. Samozřejmě, že jsou tu nejrůznější úrovně formální kontroly, ale všechno by mělo vést k tomu, abychom prověřili, že prostředky jsou používány k dosažení daného cíle a že sledujeme společný zájem, na kterém jsme se na celoevropské úrovni domluvili. Já doufám, že se nám skutečně podaří eh, zřídit systém vládnutí v souvislosti s evropským semestrem. Povede to k národním rozhodnutím k rozhodnutím na národní úrovni, která budou navzájem koordinována a která tedy přispějí k naplnění strategie 2020. To bude také předpokladem toho, že budeme správným způsobem moci kontrolovat použití evropských prostředků. Kromě toho eh, musím říci, že formální kontroly jsou někdy poměrně obtížné a že někdy dochází dokonce k tomu, že ty kontroly jsou kontraproduktivní. to, co se údajně vydalo správně, neodpovídá někdy společným zájmům, na kterých jsme se domluvili. Kromě toho jde o to, aby byly zapojeny všechny úrovně rozhodování v rámci Evropské unie. Ehm, dále musíme vzít v úvahu, že každý členský stát má jinou strukturu, že do toho musí být z části zapojeny i soukromé subjekty. Zapojení těchto nejrůznějších rovin je nezbytné pro správné vydávání evropských prostředků a nemělo by se eh, to týkat pouze definicí. Definic jde o to, aby skutečně byli všichni zapojeni do vydávání evropských prostředků a také do kontroly, do té fázy kontroly, kdy kontrolujeme, jestli evropské prostředky byly vydány správně. Jde o to, aby ta kontrola probíhala na všech úrovních, kde dochází k vydávání evropských prostředků. Děkuji. Děkuji paní kolegyni Balcány a nyní předám slovo paní Ulrika Rodust, která je koordinátorkou výboru pro rybolov. Velmi děkuji, pane předsedo. A děkuji také panu zpravodaji za to, že mě na toto setkání pozval. Mám radost, že vám mohu eh, věci nastínit z hlediska výboru pro rybolov. V našem výboru se v tuto chvíli zabýváme především reformou společné politiky rybolovu. V rámci této reformy řešíme také Evropský eh, rybolovný fond eh, a jeho reformu. Samozřejmě, že dneska ještě nemůžeme anticipovat to, jaká budou hlavní těžiště v oblasti výdajů. To budeme vědět 13. června. Nicméně jsem si jistá, že napříč politickými skupinami bychom se do budoucna měli soustředit na podporu malých rybářů, to znamená, že tendence bude směřovat tam, že budeme eh, podporovat malé podniky a to rozpočtovou kontrolu nikterak nezjednoduší. Přesto je to velmi důležité a je to také správné z politického hlediska. Malé Malí rybáři totiž pracují na, za pomoci udržitelných Eh, metod a to je pro nás velmi důležité. My tedy musíme vytvořit nástroje, které budou eh, jednoduché, srozumitelné pro ty malé rybáře, systém podpor, který se vyhne velkým kvótám. My tedy se snažíme vypracovat inteligentní systém, který díky něho, němuž budeme schopni všechno hodnotit a kontrolovat. Kromě toho ta reforma povede k tomu, že Evropský fond pro rybolov bude mít Eh, další nástroj, splyne tedy s dalšími nástroji z oblasti eh, politiky rybolovu. V tuto chvíli je to tak, že jsou kofinancovány kontroly a sběr dat. Eh, je tu příliš mnoho chyb, protože situace v oblasti dat je naprosto nedostatečná, pokud jde o evropský rybolov a jeho stav. Kromě toho tu máme nástroj o partnerství v oblasti rybolovu se třetími zeměmi. Já si myslím, že toto téma je zvlášť citlivé, zvlášť pikantní, protože kontrola třetích zemí eh, je koncipována samostatně a my ji nemůžeme ovlivnit. My se tedy musíme snažit o silnější kontrolu ze strany Evropské unie. To mi připadá velmi důležité a já bych měla velkou radost, kdyby to e, bylo podpořeno i ze strany kontroly rozpočtu, ze strany vašeho výboru, protože podle mého názoru e, ty peníze jsou používány za jiným účelem, než bylo původně zamýšleno. Děkuji. Děkuji. A nyní bych ráda rád předal slovo komisi, pokud tedy chce hovořit. Vypadá to, že ne, to znamená, že bude hovořit pan Pálček. Prosím. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos iš įvairių komitetų, kurie šiandien. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové, zástupci různých výborů. když hovoříme o tom, co bychom měli učinit, protože všichni hovoří o přeskumu finančního nařízení a vytváření určitých systémů, také hovoříme o cílech, o tom, jak bychom mohli zlepšit kvalitu výdajů Evropské unie a všichni předřečníci měli pravdu. Já vystoupím jako osoba, která byla před 6,5 lety zodpovědná za realizaci politiky EU a e, v malé zemi e, v Litvě, co se týče využívání fondů, šlo o otázku při přispívání některých členských států do rozpočtu Evropské unie. Domnívám se, že všichni víte, že Spojené království a čtyři další členské státy přispívají do rozpočtu Evropské unie více, než kolik prostředků z rozpočtu získávají. Výsledkem toho je to, že zbývajících 22 členských států, tak to vlastně částečně subvencují já se domnívám, že v budoucnu by se diskuze měla zaměřovat na jiná těžiště pro tež poskytování přínosů do rozpočtu EU. A potom ještě k jiné otázce. Paní Haug měla pravdu, když vznesla otázku, proč nemáme žádné nařízení, které se týká využívání fondů Evropské unie. Komisař Šemeta se eh, zavázal zabývat touto otázkou. V členských státech Evropské unie je však eh, velice málo lidí, kteří znají zásady vynakládání prostředků eh, z evropského rozpočtu. A toto nedostatečné povědomí vede k tomu, že ti, kteří jsou zodpovědní za vynakládání prostředků, si chtějí eh, zachovat eh, svá místa, mají zájem na zjednodušování eh, pravidel, takže budou nadále vynakládat prostředky nesprávně, pokud nebudou pod politickým tlakem. Já se domnívám, že v budoucnu opět budeme číst zprávy, kdy se sice dozvíme, že se sníží přijatelná míra chybovosti, budou zde obsaženy návrhy, jak zjednodušit pravidla, ale situace se příliš nezmění. Dokud eh, nebude odpovědnost eh, na vyšší úrovni budeme mít ještě nedostatky ve využívání evropských fondů. Pane předsedo, nedávno jsme navštívili Itálii. A včera padla také určitá rozhodnutí. Měli bychom si uvědomit, že v členských státech EU existují určité systémy interakce mezi evropskými institucemi a národními orgány. A tedy není politická vůle, eh, abychom změnili tyto eh, zásady, aby se také změnila odpovědnost komise. To bude ještě velice dlouhý eh, proces. Já se domnívám, že Evropská komise by měla nést odpovědnost za eh, vytvoření jednodušších eh, pravidel a ta by se měla potom realizovat v členských státech. Proč nemůžeme mít eh, standardní postupy zadávání veřejných zakázek, které by se sestávaly jenom z několika jednoduchých kroků? Děkuji. Děkuji za tento příspěvek. Slovo má paní Andreas. Děkuji, pane předsedo. Já jsem členkou výboru ŠUR a eh, nechci zopakovat to, co jsem řekla v tomto výboru. Nemůžeme nijak eh, poměřovat eh, účinné nakládání prostředky. Máme pouze zprávu Evropského účetního dvora a v tomto případě jsme výsledky této zprávy ignorovali. Nemůžeme začít hovořit o přidané hodnotě, protože nemáme žádné eh, možnosti poměřit vynakládání prostředků z fondů v minulosti, když se podíváme o míře chybovosti, která je uvedena ve zprávě, tak eh, ta nevede ke zlepšení v hlavních politických oblastech ehm, voláme zde po zlepšení kvality ale eh, vidíme se tu přijatelnou míru chybovosti. Je velice obtížné plánovat v době eh, krize, když nemáme informace o minulém vynakládání prostředků z těchto fondů, pak je to téměř nemožné. Ve výboru ŠUR a v eh, rozpočtovém výboru jsem často požadovala, abychom provedli hodnocení například Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. A co se týče případu Unilever, to je velice špatný příklad subvencování. A e, nedávno, minulý týden, v jedné zemi Evropské unie e, bylo zjištěno e, nesprávné využívání prostředků z fondu. A nyní tedy víme s jistotou, že alespoň v některých zemích se nenakládá správně s těmito prostředky. Proč bychom se neměli eh, snažit eh, pomoct pomáhat eh, společnostem, které musí tedy zavřít své brány. Eh, co se týče Spojeného království, chtěla bych říci, že Spojené království samotné není eh, šťastné, jak se nakládá s těmito prostředky ve vlastní zemi. Eh, nestačily obecné prohlášení vlády. Musíme říci, že eh, většina prostředků je jde eh, ve prospěch regionálních nebo místních orgánů. Takže vláda by měla být o tom vynakládání prostředků informována. Já jsem zavolala mnoha regulačním orgánům, ale zjistila jsem, že orgány nesplňují ani eh, ty minimální požadavky, aby mohly řídit tyto fondy, vynakládat prostředky. Eh, já jsem hovořila s eh, kolegy s a vyslechli jsme si tedy ty příspěvky kolegů z různých výborů a doufám, že výbor pro rozpočtovou kontrolu se na tyto otázky zaměří v procesu udělování absolutoria. Děkuji. Já eh, jsem samozřejmě v pokušení komentovat eh, příspěvek paní Andreas, ale upustím od toho, protože nemýváme tak často příležitost hovořit se eh, specialistkami, které působí ve výborech které se zabývají vynakládáním prostředků, které my máme eh, kontrolovat. A jsem velice rád, že dnes dopoledne zde mohu eh, přivítat jako zpravodajkyně čtyři zástupkyně mé frakce. Mám několik připomínek. Jedna se týká celkového úkolu Evropského parlamentu. Pokud jde o otázku kvality výdajů EU, potom velkým úkolem v budoucnosti bude posílení naší spolupráce s národními a regionálními regionálními parlamenty, v jejichž kompetenci jsou eh, konec konců eh, projekty, které se realizují a s těmito regionálními a eh, národními parlamenty musíme zintenzivnit svou spolupráci, protože se domníváme, že je třeba e, vzbudit povědomí na této úrovni, že evropské peníze, které tyto orgány vynakládají ve své kompetenci, jsou konec konců i prostředky jejich e, daňových poplatníků a stojí to za veškeré úsilí a vytváří to ještě další kvalitu při kontrole výdajů, protože je možné řádně kontrolovat Eh, pouze tam, zda eh, projekt eh, podporovaný z evropských peněz opravdu také zlepší regionální situaci zaměstnanosti, posílí regionální rybáře, rybolov. A to komise nechce a nemůže kontrolovat. Konec konců ani my to nemůžeme kontrolovat. A co se týče kvality, z hlediska kvality, u národních a regionálních parlamentů musíme vzbudit pocit pro jejich eh, odpovědnost, že to musí kontrolovat daná vláda a eh, potom jejich eh, národní prohlášení má hodnotu, protože pokud se to může stát nástrojem opozice, kdy se využije národního prohlášení o právě k diskuzi o tom, jak se nakládalo s evropskými prostředky, prostředky eh, čistě z hlediska kontroly a také kvality výdajů. Domnívám se, že pak se nám podaří udělat obrovský krok dopředu a eh, eh, druhá připomínka se týká účetního dvora. Pane Bostoku, pokud byste mohli obsahově podpořit takovouto strategii, pak se domnívám, že eh, by to pro eh, účetní dvůr znamenalo dva úkoly. Jeden by se zaměřoval na to eh, ve spolupráci s národními účetními dvory nebo se zemskými v případě z Polkové republiky posílit, intenzivnit spolupráci. A druhý úkol by představoval úkol, zda bychom mohli vytvořit parametry pro strategii kontroly. Děkuji. Děkuji. Pan Epnik. Uh, um, Děkuji, pane předsedo. Já jsem členem uh, výboru pro rozpočtovou kontrolu, rozpočtového výboru i SURE. Takže jsem vlastně členem celé svaté trojice finančních uh, otázek. No, nevím, svatá trojice snad existuje, ale asi ne v rozpočtových záležitostech. Chtěl bych reagovat na ten Eh, úvodní projev eh, zpravodaje, který řekl, že premiér Velké Británie Cameron eh, přišel s tím, že 1% je naprosto strop pro další rozpočet. A já myslím, že ho podpořilo Švédsko, Německo, Dánsko, tedy všechny tyto vlády, kde vládnou v členských státech liberálové. V německé televizi jsem viděl program, který se týká situace ve vaší straně a mm, nevím, zda by e, stoupenci e, vaší strany podporovali stále rostoucí evropský e, rozpočet. Pane Bostoku, já s vámi souhlasím, když hovoříte o kvalitě výdajů. Musíme se podívat na typ rozpočtu. A zdá se evidentně, že Evropské fondy eh, mají povahu eh, ekonomiky řízené vládou s tím, jaké, jakou chybovost to obsahuje. Myslím, že jsme již dosáhli eh, absorpční kapacity. A čím více se zvýší tato obálka, tím více se zvýší také chybovost a dokonce ještě více existuje řada věcí eh, v evropských, eh, nebo položek v evropských rozpočtech, eh, které nejsou zcela využívány. Může to být z problému spolufinancování či z jiných problémů, ale prostě celý rozpočet není využit. V roce 2008 bylo posláno do členských států zpět 8 miliard eur. Takže mm, to nebylo ani možné eh, využít. A proč tady hovoříme o potřebě většího rozpočtu? Čím více tady na to tlačíme, tím více máme problémy eh, státní plánované ekonomiky. Takže já jsem nikoli proti rozpočtu, ale já jsem spíše proto, aby eh, rozpočtové prostředky se soustředily na ty chudší regiony, na ty chudší země. A myslím si, že jedno procento bohatě stačí. Ve výboru SURE, ano, nevím, zda tam je všechno SURE, ale můžeme si určitě znovu zvážit, jaká je mm, ta struktura rozpočtu na rok 2014. Podívejme se na věci, které se orientují do budoucna, spíše než bychom peníze tak rozhazovali kolem sebe. A paní Beres hovořila o strukturálních fondech eh, což je jakési rukojmí pro eh, správné řízení hospodářských záležitostí. No, strukturální fondy e, v některých zemích se vypadají, že jsou zcela neúčinné. Já bych chtěl připomenout, že to už eh, bylo také v paktu růstu a stability, který nebyl využít, měl být využit vůči Řecku. To bychom nebyli měli ty problémy, které, ke kterým nakonec došlo. Měl by to být podnět pro dobrou rozpočtovou politiku. Problém evropského rozpočtu je, že velice často podněty dáváme na špatné místo a já si kladu a pak se ptáme, proč máme i špatné výsledky. Děkuji. Děkuji. Paní Hau. Ähm. Děkuji. Mám radost, že mohu ještě jednou promluvit. Dovolte mi, abych jednoduše vyzdvihla několik informací. V rámci výboru pro kontrolu rozpočtu já nepatřím k té svaté trojici. Já eh, patřím do výboru pro rozpočet, do výboru SURE, ne do výboru KOKOBu pro kontrolu rozpočtu. Musím ale říci, že ve výboru SURE Eh, na, nezávisle na politickém zaměřením, zaměření proběhla diskuze o tom, jak velký má být rozsah našeho rozpočtu, jak vysoký má být rozpočet. Nehovořili jsme na základě pevných čísel, hovořili jsme pouze kategoricky, to je první věc. A druhá věc, máme tu hranici, která eh, kterou nám nemůže zadávat eh, žádná konkrétní členská země, protože ta je dána smluvně. Tam je zkrátka strop e, pro vlastní prostředky 1,23 pro hru, e, hrubého národního důchodu. To je tedy ten strop, to je ta horní hranice. A v rámci to, tohoto prostoru se můžeme pohybovat. Pokud chceme, my se vůbec nechceme pohybovat, protože v rámci stále platného finančního výhledu jsme se na něčem domluvili, to platí, nicméně je to takto stanoveno. To je to, co platí, z čeho musíme vycházet. Pokud nyní slyším informaci, že v roce 2008 nebylo z evropského rozpočtu využito, vy, č, e, využity 4 miliardy euro, tak nemůžeme říci, že Evropská unie nebyla schopna ty prostředky vynaložit. Všichni víme, i vy to víte, že 80% evropského rozpočtu, 80% rozpočtu je spravováno ve členských státech. Jsou to, je to investiční rozpočet. A to není ani sdílené řízení, to je prostě společné řízení a za vydávání těchto finančních prostředků jsou zodpovědny členské státy. A pokud někdo nevyužije prostředky ze strukturálních fondů, tak to přece neznamená, že to je v zodpovědnosti evropských institucí, že to je e, vina evropské úrovně. Nicméně se domnívám, a teď ve mně promluví e, autorka rozpočtu, rozpočtářka, já se domnívám, že úkolem všech výborů, všech specializovaných výborů, ať už je to výbor pro rybolov, výbor pro hospodářské a měnové záležitosti nebo výbor pro zaměstnanost, sociální záležitosti, ať je to jakýkoliv specializovaný výbor. Úkolem všech těchto výborů je podívat se na to, jak daný roční rozpočet je naplňován, prováděn v rámci daného roku. A potom přijde komise a my musíme komisi povolat k odpovědnosti a musíme se zeptat, co jsme udělali s těmi prostředky v minulém uh, roce, v prosinci nebo v listopadu. To je úkolem všech specializovaných výborů. To nemůže udělat eh, výbor pro rozpočet, i když čistě formálně jsme zodpovědní za provádění rozpočtu a výbor pro kontrolu rozpočtu, výbor Kokobu, se musí podívat na to, jestli ty peníze, které byly vynaloženy, byly vynaloženy řádně. To je jasná věc. Já jsem hovořila o tom, že my, členové výboru SURE jsme tady nedoplnili žádnou kapitolu, o, která by se týkala nového rozpočtového nařízení. Souvisí to s tím, že to není naším úkolem. My nemáme hovořit o tomto nařízení. Samozřejmě, ale že to do naší práce patří. Když jsme četli uh, zprávu uh, pana Garigy, tak jsme věděli, že Ehm, potřebujeme tedy hospodárnost v mnoha ohledech, ale pokud hovoříme o zjednodušení výdajů na fondy, jak na evropské úrovni, tak na jiných úrovních, pokud hovoříme o tomto tématu, tak samozřejmě se musíme také postarat o to, aby e, nepřišly následně členské státy a aby to celé zase neskomplikovaly ve smyslu svých vlastních e, rozpočtových pravidel. A potom zase ještě regiony a Eh, obce a regiony a obce potom nebudou schopny dostat všem požadavkům, všem pravidlům. A konečně poslední bod. Fond pro přizpůsobení se důsledkům globalizace. Jsou to určitá pravidla, a tato pravidla neschválil Evropský parlament sám, nevymyslel je sám, ale jako vždy, tato pravidla byla přijata, jako vždy, na evropské úrovni radou a parlamentem společně. Je to ten zákon o zřízení fondu pro přizpůsobení se důsledkům globalizace. Proto bych to všem kolegům chtěla ještě jednou připomenout. My prostřednictvím tohoto fondu pro důsledky globalizace ne podporujeme jednotlivé podniky. My podporujeme další vzdělávání a rekvalifikaci. My tedy financujeme rekvalifikaci nezaměstnaných. Podílíme se na tom. Samozřejmě, že můžeme říci, že to dělají členské státy sami, ale ten fond pro přizpůsobení se důsledkům globalizace už prostě existuje, jsou to pravidla, jak je možno jeho prostředky využívat a proto si myslím, že eh, není dobré říkat, že prostřednictvím tohoto fondu pomáháme společnosti Unilever. Tak tomu není. My tím financujeme pouze rekvalifikaci lidí, kteří přišli o práci. To je ta jediná věc, kterou tady financujeme. A konečně poslední bod. Já stejně dobře jako všichni ostatní, byť jsem sociální demokratka, vím, že nezáleží pouze na množství peněz, na výši té částky, ale že jde především o to, jak efektivně, účinně ty peníze, které máme k dispozici, vynaložíme. Do jaké míry budeme schopni prostřednictvím těchto prostředků naplnit naše cíle, které jsme si stanovili. A e, v tomto ohledu nemůžeme Evropskému parlamentu nic vytknout. Děkuji. Děkuji. Pan Postok se opět hlásí o slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, byla to velice bohatá a zajímavá diskuze, možná několik připomínek. Já jsem nechtěl komentovat britskou eh, politiku, každý se k ní vyjadřuje a také k té eh, svaté trojici eh, Nejprve zde zaznělo několik specifických poznámek, které se týkají Evropského účetního dvora. Zda může lépe eh, spolupracovat eh, s národními orgány a jak bychom mohli stanovit eh, parametry pro audit orientovaný na výsledky. My jsme již udělali velice mnoho v spolupráci s národními auditorskými orgány a v souvislosti s prohlášením o věrohodnosti to děláme ale e, e, zní to velice dobře e, v teorii, ale praxe je horší, jak ukázaly rozlišné zájmy auditu z hlediska harmonogramu. Co se týče auditu orientovaného na výsledky. Ty již děláme. Takový výkonnostní audit eh, posuzuje efektivitu a eh, schopnost eh, posuzovat efektivitu závisí na tom, jak chápeme jasně stanovené cíle. To je důležitý předpoklad, když je stanoveno velmi mnoho cílů a některé nejsou jasně definovány, tak je to obtížné to bylo stanoveno ve sdělení eh, za rok 2010. Z vašich eh, příspěvků jsem si eh, vybral dvě připomínky. Jedna se týká selektivnosti a druhá zaměření na skutečně společné aktivity, kdy evropské prostředky hrají zvláště důležitou roli. A Dále se to týká zjednodušení a e, praktického posuzování výsledku. Paní Hauk e, se zmiňovala o schopnosti členských států e, a to je opravdu důležitá otázka a Myslím si, že ty postupy by měly být spíše jednoduché než komplikované. Paní Perez hovořila o problémech pro malé a střední podniky a nevládní organizace eh, při zvládání komplexních eh, pravidel eh, společenství. Opět se zaměřila na praktické aspekty. A to, čím se zabývají rybáři, má být tedy eh, snadno pochopitelné pro rybáře, to je jasné. A eh, zazněla tu různá eh, východiska, ale ty návrhy byly poměrně podobné. Abych navázal na některé myšlenky, myslím, že je to velice těžké učinit výběr Eh, když hovoříme obecně o zlepšování kvality výdajů, tak eh, je zapotřebí učinit eh, určité rozhodování, určitý výběr. Jenom několik příkladů. Máme tu překvapivé příklady například využívání inteligentní energie. To byl eh, malý program 240 milionů eur za čtyři roky a eh, bylo to, to čtyři hlavní programy rozdělené na 63 oblasti. A, eh, to je tedy prostě jasné vynakládání prostředků. A, e, e, já, máme tu prostě otázku volby a e, potenciální příjemci musí být potom zklamáni, když se rozhodneme na, pro určité výdaje evropská přidaná hodnota. Říkáme, ano, je třeba zajistit přidanou evropskou hodnotu, ale v určitém kontextu, když se zeptáte, co to znamená, tak je to velice eh, choulostivá záležitost. Strukturální fondy jakožto mechanismus pro transfer prostředků z relativně prosperujících členských států ve prospěch méně prosperujícím členským státům, ale mnoho mnohé toho, co se provádí v rámci strukturálních fondů, je přesun prostředků eh, ze zdrojů z jedného regionu členského státu do jiného regionu členského státu. Strukturální fondy jsou mechanismem pro eh, transfer eh, třeba z jihovýchodní bohaté části Anglie do méně bohaté části a zase v Německu z Bádenska, Württemberska do eh, eh, některých eh, východních zemí. A slyšel jsem, že až 30-40 přesunu prostředků se provádí v rámci země. Je to tedy evropská přidaná hodnota? Nevím. A když se pustíme do oblasti přijatelné míry chybovosti, odpovědnosti, jaká rizika je Evropská unie ochotna přijmout. To jsou opravdu důležité otázky, které si vyžádají politické rozhodnutí. Evropský účetní dvůr ale není politickým orgánem, tak myslím, že bych měl skončit, pane předsedo. Děkuji a slovo má kolega Chaci Markakis. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla velice poděkovat panu Bostokovi za to, o čem se zmiňoval, že je třeba zajistit kvalitu od samého počátku sledováním a monitorováním. A vy jste uvedl příklad, který se velice zdařil koncentrovanou činností komisí. A parlament musí neustále vytvářet tlak na to, abychom měli velice dobrý monitorovací aparát, který povede ke zlepšení, aby byla kvalita výdajů mnohem lepší než v mnoha oblastech politiky soudržnosti, ale kolegyně Rodust eh, také řekla, že dochází k nesprávnému vynakládání prostředků pro jiné účely. Já jsem to tak slyšel, týkalo se to oblasti rybovolu třetím státům, přesto je tu možné vynakládání prostředků pro jiné účely. Je tedy třeba dávat pozor. Evropská přidaná hodnota, zůstaňme u příkladu, který jste uváděl, eh, přerozdělování eh, z bohatších do eh, méně bohatých regionů kolegyně z jiných výborů mají takovéto příklady, ale eh, zmíním se o jedné životní lži. My žijeme s mnoha eh, životními lžemi a v oblasti politiky soudržnosti také existují. Snažíme se dosáhnout pokroku v chudších regionech, ale když se podíváme, tak se jim to nepodařilo. Přerozdělovaly se zde prostředky, takže ten eh, transfer tady dávno je na mnohem nižší úrovni, než jak je to v rámci Velké Británie nebo Německa ale e, e, nedošlo e, tady k pokroku. Některé regiony ze srdce Evropy v rámci politiky soudržnosti získaly získali mnoho zakázek. Kdo stavěl třeba eh, eh, letiště v Aténách? Celá řada německých firm se na této zakázce podílela, takže v podstatě politika soudržnosti nepředstavuje výraz solidarity, ale vlastně je to rozšíření jednotného trhu jinými prostředky a zatím bychom měli stát, protože to je zapotřebí. Jeden příklad, o kterém právě hovořím, Řecko. Řekové spolu s Rumuny a Bulhary nejsou schopni eh, využívat prostředků z fondu. Již eh, tolik let jsou v EU, ale eh, co se týče schopnosti využívání prostředků, na které mají nárok, eh, Řecko pokulhává. To je katastrofální výsledek nejenom pro Řecko, ale i pro komisi, protože komise celá léta nebyla schopna vytvářet mechanismy, eh, jak pomoci členským státům se vydat po správné cestě. To znamená, že jsme celá léta jenom přihlíželi, jak korupční eh, politikové využívali těchto prostředků pro své vlastní účely a to se týká Řecka. A my jsme učinili důležitý krok s e, naší zprávou o absolutoriu, protože jsme vyzvali komisi, aby za poslední léta prokázala, jak probíhala korektura eh, neúspěšných projektů. Eh, materiál ještě chybí, když se podívám, co komise dodala, to ještě chybí, ale komise přiznala, že je prokletě těžké, aby se sama propracovala eh, tímto houštím nesprávě vynakládaných prostředků, tedy výdajů o špatné kvalitě a e, zkontrolovala e, lepší kvalitu těch náhradních projektů. Je to nesmírně obtížné pro komisi, přesto jsme e, požadovali, aby k tomu došlo. Na to tedy ještě čekáme. Jistě, všichni jsme se dopustili chyb. Angažovanost Juty Hauk je velice dobrá, když říká, že teď jsou na řadě členské státy. To je pravda, ale nesmíme se točit v kruhu důsledku transparentnosti, kterou požadujeme po komisi a e, kterou také plní, aby nám řekla, které země jsou, e, postupují špatně, už vytváříme určitý e, tlak a chtěli bychom, abychom pozastavením pladeb použili tento další nátlakový prostředek. A teď je třeba se podívat, aby hodnocení toho všeho, o čem jsme hovořili, jako je evropská přidaná hodnota, Eh, účinnost, efektivita, eh, audit výkonnosti se eh, realizovaly. Je to také uvedeno v Lisabonské smlouvě a základní návrh komise již předložila, jak si takovouto hodnotící zprávu představuje a já doufám, že účetní dvůr se na tom bude podílet, že nebude kontrolovat jenom řádnost a správnost, ale i výkonnost, tedy efektivitu, účinnost, kvalitu Eh, určitou předlohu eh, komise předložila, ale ta je velice obecná. Jsem tedy zvědav, jak komise tento test užitečnosti eh, každého jednotlivého výdaje bude realizovat. A to, co řekla kolegyně Beres na téma pakt stability na základě svých zkušeností z výboru Sena, velice dobře pakt stability a vyjádřila se k němu a zmínila se o e, důležité otázce, e, že e, nahému nemůžeme nic sebrat z kapsy, takže je velice těžké propojovat s paktem stability, ale nemůžeme eh, se toho vzdát z hlediska disciplíny. Musíme od samého začátku jasně říci, že odpovědnost mají členské státy eh, ve všem, co dělají a nemohou svalovat odpovědnost na nás, jako v minulosti. Kárná opatření musí být zajištěna od počátku, protože bez nich není možné zajistit kvalitu. E, musí být jasné to, e, jak to říkal e, pan Bostok. A v mnoha členských státech ta disciplína ještě pokulhává, proto je to trochu složité. Kolegyně Balčány hovořila o veřejném zájmu a e, to e, přichází také zkrátka. Já nechci hovořit konkrétně o příkladu Unilever, ale musí nám být zcela jasné, že tyto e, výdaje musí být ve veřejném zájmu, musí to něco konkrétního přinést a mnohdy se na to zapomíná. Potřebujeme více peněz, kolega Epi o mě hovořil jakožto o liberálovi, ne, já jsem o od samého začátku zastával eh, názor, že musíme eh, stanovit strop a musíme nejprve prokázat, že jsme schopni tyto prostředky lépe vynaložit. Eh, podporuji vaši línii, ale přesto se domnívám, že v mnohé nástroje evropské politiky jsou lepší než národní, ale je to proces, v němž se nacházíme a musíme opravdu prokázat, Eh, že se kvalita zlepší. A to je také předmětem vyjednávání, které společně vedeme. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se zúčastnili diskuze. Byla opravdu velice důležitá. Je důležité, že zde hovoříme o kvalitě výdajů a jsem vděčný komisi za dobrou spolupráci, že porušila dosavadní tradice, to, to řeknu tedy velice diplomaticky, špičky nevystupují už tak diplomaticky vůči členským státům, eh, uvádějí jej jmenovitě a to je důležité pro zlepšení kvality. Děkuji. Eh, Děkuji, pan, pane kolego. Dříve než ukončíme první část dnešního dne, dovolte mi, abych sám za sebe k tomu něco připomenul. Já se domnívám, že tato rozprava byla velmi užitečná a to především proto, že do budoucna se budeme stále více setkávat s tím, že nám bude položena otázka, jestli jsou evropské prostředky využívány eh, správně. Studie, které jsou v Evropské unii prováděny, ukazují, že právě toto je jedno z nejdůležitějších témat. Je to samozřejmě spojeno s korupcí a to jsou věci, které jsou pro evropské občany zvlášť důležité. Dovolte mi, abych k tomu, co tu zaznělo, doplnil ještě jeden bod. Já si myslím, že bychom se měli stále více snažit o to, aby ta kontrola ze strany komise, OLAFu, parlamentu, členských států, aby ta kontrola nebyla omezována pouze na kontrolu formální, protože při potírání podvodů a korupce je to tak, že musíme začít tam, kde eh, by mohli být korupční eh, úředníci. To znamená, že my musíme probíhat i provádět i obsahovou kontrolu. Musíme to pro, <clears throat> prověřovat i z obsahového hlediska. To je další kompetence našeho výboru pro kontrolu rozpočtu. Kromě toho je tu ještě jeden aspekt celé věci, který tu dnes nezazněl a sice mi jde o to, že ta velká míra korupce, o které hovořila paní Beres a o které hovořil i pan Chacimarkakis, to je velmi důležité. My jsme absolvovali cestu do Itálie, kde šlo o to, že mafie v minulých letech měla vždy zájem na tom, aby evropské prostředky ehm, plynuly jí do kapes. Ehm, to jsou velmi ehm, závažné věci. Kromě toho jde o to, že Eh, evropské instituce musí vystupovat s mnohem větší autoritou vůči členským státům. A to se týká i Evropského parlamentu. Týká se to především těch členských zemí, které již dlouhá léta zas a znova poukazují na ty velké chyby, na ty nesrovnalosti. Zas a znova hovoří o tom, že eh, v Evropské v rámci evropských prostředků dochází k velkým podvodům. Hovořili jsme o tom, jak tedy mají být prostředky využívány, ale eh, jedna kolegyně hovořila o tom, že pokud nějaký členský stát nevyužije ty evropské prostředky, protože toho ten členský stát není schopen nebo protože je nedbalý, tak to nemůžeme svalovat na Evropskou unii, ale může za to ten, kdo se o to nepostaral, a my musíme dbát na to, aby evropské prostředky byly vynaloženy správně. A kromě toho je tu ještě jeden faktor, na němž můžeme ukázat pokrok. A e, sice si myslím, že je velmi důležité, abychom se e, snažili e, o lepší spolupráci mezi jednotlivými členskými státy Evropské unie, mezi komisí a parlamentem. Dříve než vám všem poděkuji za účast, dříve než poděkuji především panu Bostokovi za to, že byl mezi námi, za účast bych rád poděkoval i paní Haug, eh, Beres, Balcány a Rodus. Eh, předám eh, ještě slovo kolegyni, prosím. Děkuji, nechtěla jsem mít závěrečné slovo, chtěla bych jenom upozornit na jednu věc kontrola prostředků, kontrola výdajů je úkelem, který je e, přištěn ve smlouvě Evropskému parlamentu. Takže to je zcela konkrétní úkol e, výboru pro kontrolu rozpočtu. A pokud se výbor snaží zhostit tohoto úkolu, tak potom má velice špatnou pověst zde v parlamentu i ve vztahu k Evropské eh, komisi, která se tím tedy zabývat ve vlastním volem čase. Ráda bych připomněla, že dosáhneme zlepšení pouze tehdy, když budeme brát tento úkol vážně a budeme-li ho brát vážně, například budeme předkládat návrhy, kde je eh, uvedeno, Eh, že například 95% eh, veškerých nesrovnalostí eh, se dotýká třech členských států, Španělsko, Řecko a Itálie, to se týká čerpání ze strukturálních fondů, nejsou to žádné tajemství a když je potom tato pasáž zase vypuštěna, eh, pochopila jsem z debaty, které jsem se záměrně neúčastnila, že musíme tento úkol brát vážně, vážněji než v minulosti, to je krásné a důležité, ale patří k tomu také odvaha zejména kolegové z těch členských států, kterých se to dotýká, to dotáhnout až do konce a jmenovat e, vyníky a dokonce i na plenárním zasedání. Já to trošku postrádám. Někdy jsme poněkud pokrytečtí a v otázce e, v té skutečné práce musíme někdy začít sami u sebe. Děkuji, děkuji. Eh, mohu s vámi pouze souhlasit. Dovolte tedy, abych všem účastníkům diskuze poděkoval. Navrhuji, abychom přešli k dalšímu bodu pořadu jednání a je to mandát ke třístranným rozhovorům o návrhu rozpočtu na rok 2012. Navrhovatelem je pan Chacimar Kakis, kterému dávám slovo. Děkuji. Eh, nejsem si jistý, zda paní Balcány tady zůstane ještě, protože to je vlastně eh, zpráva která se jí také týká a jak víte, máme jenom velice omezený prostor pro naše stanovisko k návrhu rozpočtu na 2012. Pro mě bylo důležité objasnit v tomto stanovisku, že eh, rozpočet EU by měl být nástrojem na dosažení eh, cílů, přesně tak, jak jsme o tom diskutovali. Není to mechanismus pouze přerozdělování prostředků mezi členské státy. A to přesně navazuje na diskusi, která teď probíhala. Dále měli bychom také zdůraznit odpovědnost eh, za využívání veřejných eh, prostředků a tím posilovat důvěru evropské veřejnosti. To zase reaguje na to, co bylo řečeno o kvalitě výdajů. Komise musí být odpovědná nejen za dodržení e, všeho, ale také za rozsah, jakém je dosaženo výsledku, e, a to v takzvaném v takzvané zprávě o posouzení dopadu, kterou doufám dostaneme. Hovořili jsme také o zjednodušení. I to je součástí tohoto stanoviska zjednodušení programů, systémů, řízení. Ty by neměly podkopat efektivitu systému. Také chci hovořit o úloze Declaration of Assurance, která obsahuje také chybovost v jednotlivých členských státech. A to reaguji na to, co právě řekla kolegyně Grešler. Měli bychom jmenovat konkrétně a zcela otevřeně. A samozřejmě bychom měli posuzovat také efektivitu v jednotlivých členských státech. To je také velmi důležité a účetní dvůr v minulosti eh, tu výkonnost eh, neuváděl. A můžeme to očekávat eh, také v takzvaném tabulce výkonů scoreboard od komise. Myslíme si také, že zpráva, schrnující zpráva od komise, kterou komise zpracovala každý rok, by měla obsahovat eh, silné stránky a slabé stránky eh, řídicích a kontrolních eh, systémů v členských státech, protože existují obrovské rozdíly mezi kontrolními systémy v členských státech a my bychom chtěli přesně vědět, co si komise myslí o kvalitě. A to se objeví ve poznámce Ganse Geira. Měli bychom trošku více hovořit o národních eh, orgánech kontroly. Existují eh, akreditované orgány, eh, akreditované Evropským účetním dvorem, existují ekvivalenty, národní ekvivalenty účetního dvora. A já bych opravdu rád vyzval účetní dvůr, aby eh, se vyjádřil k tomu modelu, o kterém hovořil pan Bostok, to znamená spolupráce s českým a nizozemským kontrolním orgánem. Dále mám ještě nový bod, což by mohlo zajímat paní Balzány. Komise by měla eh, přeskoumávat rozpočtové nástroje. Za prvé, pokud jde o politiku soudržnosti, hovořili jsme o tom právě. V politice soudržnosti jsme hovořili především o dotacích a grantech. A zapomínáme, že můžeme dosáhnout mnohem více tím, když použijeme půjčky. Máme evropské orgány, které mohou poskytnout půjčky. Je to Evropská investiční banka. A můžeme hovořit eh, více o eh, spojení grantů i půjček, například také dluhopisů, eh, dluhopisy věnované na konkrétní projekt. To by mohlo být velice zajímavé. A za druhé, pokud je o inovace a výzkum, Často jsme hovořili s panem Bostekem, že programy pro inovace, jako je například inteligentní e, energie, mají určité nedostatky. My bychom chtěli navrhnout systém ocenění úspěšných inovací. V tuto e, chvíli máte určité zdroje financování, e, které vyžadují, že musíte zdůvodnit, proč potřebujete dané finance. A pak máme tedy také jinou možnost, to znamená ocenění někoho, odměnění někoho, kdo přišel s dobrou inovací. To je model, který velmi dobře funguje v Japonsku, Izraeli i ve Spojených státech. A snížilo by to auditní náklady a další komplikace. Já, protože mám už eh, jen málo času, tak jenom velice stručně. Uh, Komise bude zkoumat eh, možnost eh, kratšího programovacího období. Sedmileté programovací období, to je velmi obtížné posoudit eh, vše. Nejen legalitu a mm, absenci nesrovnalostí, ale také další otázky. Komise by měla předkládat ambiciozní návrhy, aby se vycházelo z opravdu samostatných zdrojů EU. To je diskuse, která probíhá. Pan Levandovský předložil zajímavý návrh, který mm, e, působí problémy v některých členských státech, někteří nejsou příliš e, spokojeni s představou další, tedy evropské daně, ale jsou tady možná i další e, nápady, se kterými by mohla komise přijít. A konečně komise bude mít možnost diskvalifikovat již akreditované eh, národní systémy, když zjistí, že nefungují dobře. Takováto sankce i z hlediska reputace by mohla být také velmi účinná jako korektivní, korekční. Tak tolik tedy v tom omezeném čase, který mám a už tady končíme. Děkuji. Děkuji a ptám se, zda chce vystoupit komise. Děkuji a ptám se, zda chce vystoupit komise. K tomu, co řekl zpravodaj. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem doposud byl velmi diskrétní, nechtěl jsem vystoupit v diskusi, která byla mnohem širší než obvyklá diskuse v Kokobu. Jen bych chtěl říci, že většina těch eh, obav, o kterých hovoří zpravodaj, se objevuje v těch nejdůležitějších bodech, které uvedl komisař Šemetas eh, v ehm, ve svých odpovědích k tomuto návrhu. Budeme na tom velmi seriózně pracovat. Jeden, jedna věc k zjednodušení, o tom se často hovoří. Komise nepředložila sdělení ke zjednodušení, protože dávala přednost pragmatickému přístupu. Pracujeme na tom zatím velmi, velmi intenzivně v přípravě základů sektorových aspektů. Tady se hodně hovořilo o různých um, Eh, opatřeních, použití jednodušších prostředků, spíše output než input, méně zranitelné postupy k chybovosti, k zneužití, prostředky, které potřebují méně kontroly, principy jednoduše vyjádřitelné. To ano, ale těžší je pak je vyjádřit v konkrétních opatřeních, aby bylo možné skloubit konkrétní cíle, konkrétní akce s těmi obecnými. Na tom teď komise pracuje. A jen pro informaci, to uvádím, abyste neměli pocit, že komise nic nedělá. Děkuji. Děkuji. A ptám se, zda chce vystoupit účetní dvůr. Nikoli, tak pan Gajer. Já nejsem ani od soudního, ani od účetního dvora. Ale eh, jde mi o ten bod, který eh, pan Chacimarkakis zmínil eh, v bodě 3. Já nemám nic proti myšlence, která se zatím skrývá. My o tom diskutujeme v nejrůznějších výborech tohoto parlamentu, v politických skupinách, ve našich rezolucích, když nám jde o to, jak může Evropská unie přispět k překonání krize. Všechno to je pravda, všechno je to správné, ale já bych byl rád, kdybychom na tomto místě našli formulaci, která by zabránila eventuálnímu nedorozumění, kterého já se bojím. A sice, aby my jako kontroloři rozpočtu jsme vítali to, že přímé příspěvky v rámci politiky soudržnosti eh, eh, tedy že od těchto eh, nástrojů přejdeme k půjčkám. Já vím, že to tak nemyslíš, ale měli bychom zabránit tomu nedorozumění. To znamená, že bychom měli najít formulaci, která to vyjádří jasně. Já se v podstatě domnívám, že prostřednictvím půjček, které eh, tady probíhají eh, přes Evropskou investiční banku, prostřednictvím těchto nástrojů můžeme něco něčeho dosáhnout, ale především si musíme uvědomit, že například v Německu, kde veřejné orgány využívají prostředků ze strukturálních fondů, že by je měli využívat, tam ty půjčky vzhledem ke krizi, eh, která vládne ve veřejném sektoru, vůbec nejsou možné, protože eh, veřejné, sektory, veřejné orgány v Německu zkrátka nedovolí nové půjčky. Já si myslím, že pro tuto oblast se tento nástroj prostě nehodí. A formulace, která tu nyní před námi je, je trochu sporná, Jorgo. Já si myslím, že by to mohlo být chápáno i tak, že vyzýváme komisi, aby více sázela na tento nástroj. Já si myslím, že to je doplňující, komplementární nástroj, to ano, ale pokud jde o cíle politiky soudržnosti, Samozřejmě, že se můžeme bavit o tom, jestli politika soudržnosti eh, je správně koncipována, jestli tedy to má smysl, tak jak si o tom hovořil ty, ale to je jiná věc. Ale v každém případě si myslím, že ty subvence v rámci politiky soudržnosti bychom měli udržet a že bychom tedy měli takovéto formulace for, uh, změnit tak aby nevznikal dojem, že chceme opouštět subvence a že se chceme posouvat spíše k půjčkám rád bych, kdyby tu byla jiná formulace. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Chaci Markakis. Děkuji, děkuji eh, za tento podnět, protože budu mít alespoň příležitost to vyjasnit. V podstatě jde o to, abychom z těch eh, subvencí, z těch dotací eh, vytvořili pákový efekt. To je tady napsáno, leverage efekt. Jde o to, abychom tady využili pákového efektu, abychom využili toho mechanismu, který, který již existuje v rámci toho rámcového programu pro výzkum. V této souvislosti se tedy jedna miliarda eh, využívá z Evropské investiční banky, je to na pevném účtu a z toho se prostřednictvím pákového efektu eh, poskytuje Eh, tedy kapitál i ze soukromého kapitálového trhu. Eh, ale jsou tu tedy pevné prostředky, které mohou pokrýt riziko. A proto si tedy přejeme, aby tento pákový efekt byl eh, podporován v oblasti soudržnosti. Ale děkuji za ten podnět. Myslím si, že skutečně musíme něco změnit na té formulaci, aby ten pákový efekt z toho ještě více vyplynul. Děkuji. Grazie. Děkuji. Chtěl jsem jsem se zmínit ještě o tom postupu. 18. duben je lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů ve 12 hodin v poledne a nyní přejdeme k bodu 17. zvláštní zpráva Evropského účetního dvora. Spravodajem je pan Kalfin, ale ten mi sdělil, že v 11 hodin eh, teprve může přijít, takže jednání teď na 15 minut přerušíme. Ale on se...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

Good morning. I ask you... Dobré dopoledne, buďte tak laskavi a zaujměte místa. Jsme připraveni, můžeme přejít k bodu 17 na pořadu jednání. Je tu náš zpravodaj Ivalio Kalfín. Máte slovo a vítáme pana Kýrise za účetní dvůr. Děkuji, pane předsedo, Milí Bohuslave, a omlouvám se, že jste na mě museli čekat. Je mi líto, já jsem se domnívala, že můj bod eh, bude na pořadu jednání trochu později, ale byli jste rychlí. Ještě jednou se omlouvám, že jsem vás nechal čekat. Eh, já vím, že tento výbor pracuje efektivně, takže milí kolegové, tato zpráva která byla vypracována před určitou dobou, se zaměřuje na výdaje pro eh, nový evropský nástroj sousedství a partnerství na Jižním Kavkazu. Jsou to země jako Arménie, Azerbajdžán a Gruzie. Myšlenka která vedla k vypracování této zprávy, vedla k otázce, do jaké míry se prostředky efektivně vynakládaly v této oblasti, jak byly koncipovány fondy, a jak jaké bylo včasné vynakládání prostředků, a do jaké míry byly dostupné eh, nástroje využívány v rámci Evropského nástroje sousedství a partnerství. Musím poblahopřát a poděkovat eh, Evropskému součetnímu dvoru za tuto zprávu kterou musíme zohlednit ve své činnosti. A když hovoříme o vynakládání prostředků, eh, zejména nových nástrojů, a když sledujeme jejich účinnost a e, musíme se dívat na dosažné úsledky. Jsou to tedy nové nástroje, a nové iniciativy je někdy třeba přizpůsobit, abychom dosáhli lepší výkonnosti, ale e, jak jsou koncipovány tyto nástroje, tak e, je třeba se zabývat některými problémy. Po eh, přípravě zprávy došlo k eh, výměně eh, situace v komisi. Máme službu pro vnější činnost, máme politiku dobrého sousedství a to nyní spadá do pravomoci pana komisaře Fileho. I o jaké problémy jde? Jsou to vlastně malé problémy programy, eh, které eh, vycházejí z rozpočtové podpory a o této otázce se doposud již diskutovalo, ale možná, že tu jsou jiné možnosti nového zvažování. Jaká je tedy eh, ta měsíce prostředků z rozpočtu a tyto eh, země potom předkládají určité výsledky. Já se domnívám, že obě metody mají své opodstatnění, abychom vyřešili eh, problémy na jižním Kavkazu, tak eh, většinou využíváme rozpočtovou podporu. Jsou to prostředky zemím příjemcům. Jistě musí splňovat určité síle, ale úsilím komise je konec konců eh, finalizovat tyto projekty a eh, to někdy naráží na doložení těch výsledků ze strany členských států. A nyní, jaké priority byly pod byly vypracovány. Byly vypracovány spolu s příjemci, s těmito zeměmi, odpovídají také evropským prioritám, ale když hovoříme o tom, že Evropská unie bude podporovat eh, využití obnovitelných eh, zdrojů energií v zemích, jako je Azerbajdžán. To je země, která ve velké míře vyváží eh, ropu pak je to eh, něco, co sice odpovídá prioritám Evropské unie, ale já si kladu otázku, v jakém zájmu eh, jsou tyto projekty pro eh, přijímající země. Tady je zcela jasné, že eh, dotčené vlády nemají tak velký zájem. Takže výběr kritérií, výběr priorit eh, by měl dozat určitého zlepšení. Další otázka, která se objevuje ve zprávě. Když Evropská unie poskytuje podporu z rozpočtu, tak se eh, poléhá na rozpočtové postupy té e, přijímající země. A tady je určitý rozpor mezi standardy Evropské unie a mezi možnostmi nebo vlastně schopnostmi, aby e, přijímající země e, dostály těmto standardům. Nechci se vůči nim vyjadřovat příliš kriticky. Situace je, jaká je. Jsou to od otázky národní legislativy, eh, ale musíme si ujasnit, když poskytujeme podporu z rozpočtu těmto zemím, eh, takže eh, tyto země se podílejí na řízení těchto prostředků a snaží se dosáhnout lepší fiskální zprávu a opět v těchto jak to vypadá v těchto zemích, vyplývá zase ze zprávy účetního dvora. Závěrem bych chtěl říci, že jsem se zaměřil na některé nedostatky eh, programu. V celku je tento eh, program eh, eh, hodnocen pozitivně, je důležitý z politického hlediska, je třeba vidět výsledky, kterých se dosáhnout s takovými typy programu a jaké je tedy politické poselství, které vysílá Evropská unie. Chtěl bych se zmínit ještě o jednom problému podpory z rozpočtu a to je viditelnost nebo zviditelnění výsledků. Mnohdy tyto výsledky nejsou jsou eh, jasně zpěty s úlohou Evropské unie a někdy bylo nutné eh, někdy eh, bylo proveden, byly provedeno vybavení zařízení nebo posílen vzdělávací opatření v Arménii obnova eh, eh, budov, eh, vybudování izolace nebo topných systémů. To jsou problémy, které narušují dobré výsledky těchto projektů a znemožňují jasné zviditelnění. Eh, evropský nástroj sousedství je velice dobrý, musí se dále rozvíjet a snad by bylo zapotřebí ho lépe koordinovat. Eh, komise i služba vnější činnosti eh, by se měly zaměřit na lépe zacílené cíle na financování konkrétních projektů, abychom je lépe zviditelnili a zlepšili využívání eh, prostředků z evropských fondů. Děkuji vám za zprávu a nyní dávám slovo panu Gis de Friesemu za účetní dvůr. Děkuji, pane předsedo. Především děkuji zpravodaji za jeho úvodní slova a za velice dobře strukturovanou zprávu. Také chci poděkovat komisaři Fílemu, který bohužel tady dnes s námi nemůže být, za to, jakou diskusi jsme spolu mohli vést, kdy projevil pochopení pro některé body, které uvádí dvůr. A sám výbor je bere v úvahu při přeskumu nové sousedské politiky. Mám tady tři body, které bych chtěl uvést ke zprávě. Za prvé, složitost politiky sousedství, za druhé, anomálie, které konstatujeme mezi některými použitými nástroji a za třetí několik poznámek k praktickým výsledkům. Jak uvádí zpráva Evropského účetního dvoru, provádění této politiky eh, má tři druhy složitosti. Za prvé, každá partnerská země má pět nástrojů v této politice. Jednak eh, dohoda o spolupráci a partnerství, akční plán ENP, strategický dokument pro danou zemi, národní orientační plán a národní, roční plán. Dále například akční plán běží od roku 2007 do roku 2011, zatímco strategický dokument je až do roku 2013 a národní orientační plán do roku 2010, čili se různě prolínají, překrývají tato období. Za třetí, eh, programy spadají pod různá generální ředitelství v komisi. Programování v akčním plánu, Country Strategy Paper a také Národní orientační plán spadají pod DG RALEX. Zatímco roční program akce, eh, finanční nástroj a tak dále zase spadají pod Europe Aid. Eh, to složitost přináší určité náklady. Eh, dvůr konstatuje, že eh, tady není dostatečně jasné plánování a také tady nejsou dostatečné priority. Národní orientační program konkrétně přidává jen málo k eh, strategickému dokumentu pro danou zemi. Je tady zcela jasné, že je nutné srovnat a zjednodušit tyto nástroje i postupy. Dále postup programování také zabírá dost času, více než dva roky, do schválení prvního programu roční akce. Dále jsou tady také vnitřní postupy mezi jednotlivými DG, mezi Relax a EuroPage. To vytváří spoždění a proto nemusí být podpora dosti relevantní. Druhé konstatování e, Evropského účetního dvora. Jsou zde anomálie mezi dokumenty jednotlivých politik formulování priorit například. Oblasti, které zvolilo e Europe Aid eh, v prvním Annual Action Program, eh, nevyplývá dost dobře z těch strategických programů, které zpracovala DG Relax, například u Arménie. Eh, bylo, Europe Aid zvolilo odborné vzdělávání. Na druhé straně žádný ze tří strategických dokumentů DG Relax se této oblasti vůbec nevěnoval. To se skrývá mezi 25 cíly ze sedmi subpriorit eh, orientačního programu. V Azerbajdžánu EuroPaid zvolilo eh, jako hlavní nástroj sektorový přístup. Nicméně během auditu představitelé vlády Azerbajdžánu zdůraznili, že země by dávalo přednost eh, technické podpoře Dále eh, zpravodaj již hovořil o tom sektorovém rozpočtu, já to nemusím příliš rozebírat, ale chtěl bych jenom říci, eh, že ve světa diskuse, kterou jsme vedli včera o širších eh, souvislostech této zprávy s dalšími rozpočtovými aspekty, že z toho vyplývá, že závěry, které se týkají Kavkazu, vyžadují další určité objasnění. Mm, dvůr zjistil, že komise vždy pozorně nesleduje rizika korupce, když eh, poskytuje podporu rozpočtu. Když hovoříme o rozpočtové pomoci, musíme mít zcela jasno v mechanismech, eh, podle kterých funguje eh, země, která přijímá peníze a je, musí znát kontrolní mechanismy. Což bohužel tady v tomto případě vždy tak nebylo. Jeden z nástrojů, který by velice užitečně mohl být zjednodušen, je akční plán. Například z Gruzií. Tam je 306 konkrétních závazků. Ty spočívají v 64 prioritních akcích a 242 dodatečných akcích. Možná by bylo správné říci, že Eh, akční plán, který má přes 300 eh, závazků a 64 priorit, no to jako eh, vodítko příliš užitečné není. Za třetí, jaké výsledky? Dvůr konstatuje, že výsledky programu 2007 v těch třech zemích byly smíšené. Zatímco v Arménii program pro odborné školství pozitivně ovlivnil a posílil proces reformy, pak se dá říci, že jen málo co bylo skutečně uskutečněno v Azerbajdžánu z hlediska eh, energií. Program řízení veřejných financí v eh, Gruzii eh, pokročil jen velmi málo za těch 12 let a také ještě je zde konfliktní region Abcházie, kde je eh, dobré přistupovat zejména k vytváření eh, důvěry. Dále můžeme říci, že ve všech třech zemích eh, byly další nástroje, které byly v ještě přípravné fázi. V každém případě dvůr doporučuje a uvedu je nejdůležitější návrhy, že komise by měla reformovat proces programování evropské politiky sousedství tím, že by zjednodušila postupy i nástroje. A za druhé, měla by být více selektivní při poskytování e, rozpočtové e, podpory v různých sektorech. A na závěr, Cílem dvora bylo samozřejmě konstatovat fakta, tak jak je zjistíme, a tam, kde je to vhodné, doporučit nějaké praktické nápravy. A můžeme říci, že kdykoliv se to případně dvoru nepodaří, určitě komise a také parlament samozřejmě na to upozorní. Dvůr by uvítal, kdyby komise v odpovědi na tyto zprávy dvoru se omezila pouze na ty poznámky, které jsou stručné a jdou přímo k věci. Eh, odpověď dlouhá 22 stránek, eh, to je možná trošičku příliš. Děkuji. Děkuji, pane De Vries, za zprávu a také za vaše ústní vysvětlení, když jste eh, se zmínil o něk několika zjištěních, doporučeních i otázek. Chtěla by komise zareagovat na eh, tyto příspěvky. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jmenuji se Markus Konáro a já jsem eh, byl dříve zodpovědný za dobré sousedství do roku 2007 v prvé řadě. Si velice vážím dobré spolupráce, kterou jsme měli s účetním dvorem při přípravě této zprávě. Co se týče těch 22 stránek, eh, některé připomínky odrážejí podle našeho názoru velice konstruktivní eh, činnost a celou řadu doporučení. Eh, jsme budeme velice rádi, když v nich budeme moci pokračovat tak, jak byly navrženy. Také bych velice rád ocenil obsahlý a výstižné hrnutí pana zpravodaje. Vzhledem k oběma okolnostem, i když to obsahuje některé potíže a některé výzvy, eh, tak přesto to byly pozitivní zkušenosti a my jsme si vědomi toho, že e, vytvořit novou politiku v těchto třech zemích Jižního Kavkazu e, bylo spjato s určitými e, výzvami. Chtěl bych zdůraznit, že tato zpráva, jak je užitečná a výstěžná, se zaměřuje jenom na krátké období a krátké širokou oblast, eh, protože politika dobrého sousedství se týká mnoha zemí eh, a nejenom tedy na, eh, za pětileté období. Je to tedy velmi mnoho způsobů a zjištění, jak politika dobrého sousedství eh, opravdu funguje. Také eh, zpravodaj eh, zdůraznil podporu z rozpočtu a my za komisi si uvědomujeme, tak jak prezentujeme politický mix, tak bude jistě vždy obsahovat podporu z rozpočtu pro vlády, bude to kombinace s programy Twinings a DAEX a e, budou to projekty, které budou e, e, pokrývat celou řadu zásadních otázek. Možná se nebude radikálně měnit tento politický mix, ale snad bych mohl vysvětlit důvody tohoto politického mixu. Zmiňoval jste se o aspektu nutnosti zviditelnění. Toho jsme si vědomi, ale co se týče výběru a realizace politiky dobrého sousedství, jak byla zahájena, míra, tak eh, je nutné, že je to v rukou vlád. A jedna z možností k zviditelnění je, eh, aby eh, celá řada těch programů prošla tedy tímto systémem. To, co jsem slyšel od pana Vrýse z účetního dvora, programování, to je otázka, když jsem si vědom eh, toho, že připomínka přichází včas, protože DEVKO a RELEX eh, se tím zabývaly nyní eh, služba pro vnější činnost, takže je třeba tuto činnost zjednodušit. A myslím, že kolegové z služby pro vnější činnost to podpoří takže toho jsme si vědomi a budeme usilovat o to, aby další eh, programy eh, politiky dobrého eh, sousedství s budou opírat o strategické programy, orientační programy, a budou součástí národního programu a bude nutné provést mnohem dalekosáhlejší priority abychom zajistili, že e, dosáhneme větší koherentnosti mezi širokou politikou a programy na e, dobrého sousedství. K druhé otázce e, otázka selektivnosti podpory z rozpočtu. K tomu bych chtěl říci na adresu zpravodaje, že máme 50 až 70 z rozpočtu pro eh, dobré sousedství a 30 až 50 je financování pomocí eh, grantů pro technickou pomoc a klasické eh, projekty. Takže v souhrnu je to určitý mix, ale chápu, že v jednotlivých zemích je možné více diferencovat a že ten politický mix bychom měli také lépe vysvětlovat a vidět eh, v souladu s výsledky, kterých se dosahuje individuálními nástroji. Ve sdělení komise se budeme zabývat oběma aspekty a vy jste se zmiňovali o tom, že eh, komise chce vydat sdělení o rozpočtové podpoře a o odvětvové eh, eh, rozpočtové podpoře, co se týče sdělení k politice dobrého sousedství. To má být vydáno v druhém pololetí. Eh, máme také tuto podmíněnost, diferencovanost a eh, také potřebujeme eh, koncipovat programy lépe podle potřeb. Pokud mohu, pane předsedo, dovolte mi poslední větu nebo dvě věty. Návrh doporučení obsažených v, v pracovním dokumentu. Je to váš pracovní dokument, nechtěl bych do toho eh, zasahovat, ale eh, když vidím eh, znění a znepokojení z těch hlubokých slabých stránek, myslím, že to je formulace, která eh, neodráží diskuze, které jsme vedli s účetním dvorem. Domnívám se, že některá doporučení jdou příliš daleko a že to neodráží úplně ten způsob, jak zpravodaj vyjádřil své vlastní eh, vnímání před několika minutami. Eh, chtěl bych poděkovat za všechny eh, připomínky, uzdání užitečnosti této zprávy a doufám, že přispějeme konstruktivním způsobem k naplňování doporučení vyplývajících této zprávy. Děkuji. Děkuji. Chtěl by se někdo eh, k tomu vyjádřit za službu pro vnější činnost? Není tomu tak. Chtěl bych tedy zahájit diskuzi. Eh, paní Kresle chce vystoupit. Ano, děkuji, pane předsedo, to je ale velká škoda. Eh, byla by škoda k tomu nic neří, neříct, protože je to velmi napínavé téma. Bylo by zajímavé, kdyby se k tomu eh, vyjádřila Evropská služba pro vnější činnost, jak to vidí do budoucna. Zástupce komisi, z komise nám eh, vysvětlil, jak se z toho máme poučit. To je velmi zajímavé, protože to samozřejmě eh, může být otázka i pro budoucí legislativní období parlamentu. Dovolte mi, abych se k tomu ještě jednou vrátila. Pokud jde o ty orientační programy, akční programy, otázka tedy zní, jaké úvahy v těchto bodech eh, máme. Co tedy, čeho chceme dosáhnout? Já bych byla ráda, kdybychom to mohli ještě jednou mm, slyšet, protože jsem úplně nepochopila, co se tady má změnit. Já bych eh, ráda zdůraznila, že existují tři programovací eh, kroky nebo stupně. Tři spadají do Evropské služby pro vnější činnost, to znamená, že tady jde o Eh, národní orientační programy a pokud je to vyloženě konkrétní, tak už je to věcí komise. Já se tedy ještě jednou ptám, jak to bude do budoucna vypadat, jak to do budoucna plánujete, kdo bude dělat co, kdo bude rozhodovat, kdo dostane peníze. Tak to bych ráda tu otázku položila. Eh, to by byla tady první věc, první otázka a s vlnou uprchlíků ve Středomoří se objevil dopis šest velvyslanců, šesti velkých členských států, kteří volali po přerozdělení prostředků v rámci evropské politiky sousedství směrem do jižní oblasti. Ráda bych tedy věděla, co podnikáte, jak si tedy představujete takovéto změny a jaké dopady by to pravděpodobně od roku 2014 mělo mít na politiku sousedství a na ty mm, sousedské regiony. Děkuji. Thank you very much. Madame Gressle, Madame Makovej. Děkuji, paní Makovej. Thank you. Um... Děkuji. Já vítám zprávu účetního dvora a také zprávu našeho zpravodaje. A jsem ráda, že to máme možnost diskutovat. Mám poznámku k těm slabým místům, to znamená nedostatečná jasnost, špatná plánování, špatná koordinace a tak dále. Chtěla bych říci, že je to překvapivé, protože komise přece tady nemá první zkušenost s takovým plánováním finančních prostředků a s prováděním tohoto programu vůči třetím zemím, takže je těžké přijmout, proč opět máme stejné kritiky. Dále mám poznámku ke kontrole toho, jak to probíhá a jak se peníze v těchto zemích vynakládají. Jak jsme slyšeli, v mnoha případech, nebo aspoň v některých případech, dochází k podvodům a korupci. Chtěla bych říci, že finanční podpora třetím zemím sama o sobě je mm, poučením, jak peníze používat, jak je vynakládat v transparentnosti, v zadávání veřejných zakázek, jak, jak nekrást. To eh, je prostě takové vlastně poučení z naší strany a měli bychom tudíž být velice opatrní a také velice tvrdě do, do, vyžadovat plnění eh, kritérií. Vypadalo by to jako, že dáváme peníze a ani nás tak moc nezajímá, co se s penězi děje. To by mělo být opravdu prioritou při změně metod do budoucna. Děkuji. Děkuji. Hlásí se někdo další o slovo? Ne, nikdo. Tak tedy požádám našeho zpravodaje, aby reagoval. Tedy eh, tady například je, eh, že eh, Účetní dvůr je znekliděn, že komise jde asi příliš daleko. Podobná, podobné výrazy tam jsou, je tam také slovo korupce, nedostatečnost a podobně. To mě zneklidňuje. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji, pane předsedo. Celkově to zpráva je, myslím, dobře zvolena, když se podíváte na slabá místa v procesu programování, tak to já chápu, že tady je snaha toto zlepšit. Eh, nemůžete být asi překvapeni, že parlament je zneklidněn, že tady není koordinace v samotné komisi a já tedy doufám, že eh, ta koordinace se službou vnější akce, že se ta spolupráce a koordinace nezhorší, ale naopak, že se zlepší. Eh, je tady určitě co dělat tímto směrem. Nepřijatelný způsob eh, vynakládání finančních prostředků, to je opět výraz, který se týká předběžných výpočtů a eh, posouzení výsledků. Mně připadá nepřijatelné, že eh, se vynakládají peníze, aniž by se vědělo, jaký má být výsledek. Předpokládám, že komise velice pečlivě přeskoumá použití různých nástrojů, které jsou k dispozici eh, v programech eh, evropského sousedství. Zástupce komise řekl, že eh, to bude lépe vysvětleno. No já nevím, jestli je to otázka lepšího vysvětlení. Vidíme to v případech twinningu a v dalších případech byly problémy se samotnými závazky ze strany vlád. Takže by bylo lepší asi vytvořit jiný mix nástrojů. Já chápu, že ehm, je to také otázka dalších pracovníků, kteří by mohli pracovat v ehm, úřadech EU v příslušných zemích, aby sledovali, jak ty Eh, programy probíhají, ale prostě v každém případě výběr nástrojů, které jsou k dispozici, by se měl opírat o posouzení, které by mělo být účinnější. A asi to komise navrhuje ve svých změnách. Tam se to určitě projeví. Eh, já bych chtěla zopakovat ještě poděkování dvou účetnímu dvoru který velice důkladně a pečlivě věc zpracoval. Toto je teprve počáteční fáze použití toho nástroje. A e, důležité je, jak se věci dále zlepší a počkáme si na text e, komise, kde se, doufám, uvedou také příklady, které mohou sloužit jako poučení spíše než aby se dále opakovaly stejné chyby. Děkuji. Děkuji, pane zpravodaji. Náš eh, výbor je celkem přátelský, eh, přátelské fórum, ale paní Gressler položila také otázky. Já prosím komisi, aby na ně reagovala. A také prosím, eh, tady je otázka i na mm, účetní dvůr. Kdo co dělá? A za druhé, <clears throat> také <clears throat> uprchlíci v Jižním středomoří, jestli jim nemáme změnit priority vzhledem k nové situaci. A já prosím komisi, aby reagovala a odpověděla na obě otázky. Jestli Ingeborg souhlasí. Pane předsedo, děkuji za příležitost, abych se mohl vrátit k oběma otázkám. Požádám ale kolegy za eh, Evropskou službu pro vnější činnost, aby eh, to bylo zajištěno, ale to je práce, do které se pouštíme společně, DEVKO a služba pro vnější činnost. A to bude obsaženo v eh, novém sdělení o eh, sousedské spolupráci, ale předám tedy k slovo kolegovi z Evropské služby pro vnější činnosti. Co se týče otázky Jižního středomoří, chtěl bych vás ujistit, že v současnosti eh, není žádný záměr eh, zajistit dodatečné prostředky pro Jižní eh, středomoří na úkor východních zemí z sousedské evropské eh, politiky. Jistě je tu velké úsilí, snažíme se eh, využít jiných nástrojů z kapitoly 4, abychom zajistili další eh, pobídky pro země kolem Jižního středomoří abychom zajistili, že toto úsilí nebude zmařeno, ale jsou tu jiné možnosti z kapitoly 4 a nechtěli bychom eh, měnit eh, přidělené prostředky pro dobré sousedství z východu na jih. Děkuji. Já jsem z Evropské služby pro vnější činnost. Chtěl bych potvrdit, že my opravdu s Devkem velice těsně spolupracujeme a naše služba eh, rozhodně eh, nevidí žádnou eh, no překážku. My máme s Evkem skvělou spolupráci. To bych chtěl skonstatovat jako první věc. A za druhé, rád bych shrnul o obrázek naší eh, diskuze pomoci pro Jižní Kavkaz. Měli bychom si uvědomit, že naše angažovanost je stále ještě eh, novou aktivitou. My podporujeme eh, od roku 2004 Jižní Kavkaz od doby zahájení evropské politiky a bylo to teprve v loňském roce, když jsme zahájili jednání o smlouvách o přidružení. A chtěli jsme v roce 2004 posílit naše vztahy. Rok 2007, takže jsme od toho vzdáleni teprve čtyři roky a e, teprve v roce 2007 my jsme vyslali plně obsazené delegace do Arménie a také do Gruzie. To je také velice důležité pro stanovování programu, protože naše delegace jsou opravdu klíčovými hráči při sestavování programu. Rád bych se tedy vyjádřil k otázce, která se zazněla, což jsme se poučili z dosavadního postupu při stanovování programu. Chtěl bych říci, že výsledek přeskumu politiky dobrého sousedství, a to není žádné tajemství, bude návrh, jak chceme zjednodušit eh, naše programy na nejvyšší úrovni. Jak již bylo řečeno, eh, ten postup programování zahrnuje několik fází a my chceme opravdu eh, svůj přístup zjednodušit v podstatě bych to zrekapitulovala. Máme dohodu o partnerství, to není vlastně eh, programový dokument, ale eh, definuje, čeho chceme dosáhnout eh, v smyslu zaměření naší veškeré práce a my jsme do posud koncipovali akční plány, tady jste se zmiňovali o akčním plánu pro Gruzí s celou řadou priorit a tento eh, akční plán není programovým dokumentem, je to politický dokument, který se týká otázek pomoci a pokrývá celou řadu otázek, kdy Gruzie nebo jiná partnerská země chce eh, ve všech oblastech pokračovat v eh, spolupráci. A to je eh, podrobně eh, definováno, čeho chceme na této bázi s tou partnerskou zemí dosáhnout. Eh, je to tedy strategický plán dané země a potom ten orientační plán byl stanoven. V minulosti to bylo na úrovni Relexu a nyní je to na úrovni s, máme tedy několik dokumentů, ale ne všechny mají programový charakter. Tady by nemělo vznikat eh, žádné nedorozumění. A my jsme si uvědomili, že je tu velký prostor pro zjednodušení eh, takže na základě přeskumu se budeme eh, snažit o zjednodušení abychom, pokroč, abychom některé kroky tedy eh, vypustili. Eh, opravdu na tom zjednodušení pracujeme. Děkuji. Děkuji, Ingeborg Gressle, jste spokojena s těmi odpověďmi? Mohu položit ještě doplňující otázku, pane předsedo? Vždycky, když to je zajímavé, tak najednou skončíte. Skip a step. Eh, co si pod tím máme představit? A dokdy tady budeme mít k dispozici výsledky? Protože to je přesně ta věc, kde to najednou začíná být konkrétní a zajímavé. Děkuji. Chcete na to odpovědět? Eh, eh, víte, výsledky přeskumu ještě nebyly zveřejněny, budou zveřejněny za několik dní. A já nejsem e, komisař, který bude sdělovat e, výsledky zjištění. Jistě tedy pochopíte, že nemohu jít do podrobností. E, chtěl bych pouze říci, že asi určitě překročíme některé kroky to bude ten důležitý závěr, abychom eh, na bázi smluvních vztahů eh, definovali, čeho chceme v daném období dosáhnout a eh, chceme vytvořit jednotný programový dokument na této bázi. Děkuji. Kdy tedy bude možné získat tyto záměry komise, které budou zveřejněny. Předpokládám, že nás o tom bude komise včas informovat. Děkuji, pan De Vries, máte slovo. Děkuji. Já nechci nějak zasahovat do eh, skvělé diskuse, která může existovat mezi různými útvary komise eh, na téma, jaké kroky poskytnout, ale pakliže je věc, kterou můžeme vyvodit ze zprávy účetního dvora, to je asi právě ta otázka eh, národních orientačních programů. To by, na to bychom se měli podívat velmi kriticky. A to je otázka, jak vyřešit problémy. Eh, hlavní otázka zní, kdy a jak má smysl pustit se my ze strany EU do dlouhé diskuse s partnerskými zeměmi, třetími zeměmi o různých eh, společných otázkách, cílech a záměrech. Teprve poté, co tyto věci proběhnou, teprve pak má smysl začít plánovat využívání finančních eh, prostředků. Já eh, myslím, že to uvádím trošku příliš černobíle, ale přece jenom je to důležité pro tuto diskusi. Eh, komise chce vynaložit 50 až 70 na podporu sektorových rozpočtů, a to i v případě, že ehm, ta příslušná země mohla uvést, že to není její prioritou. Čím více dáme do rozpočtové podpory, tím méně zbyde na jiné formy financování. Rozhodnutí Azerbajdžánu pro čtyřleté období eh, uvádí, že pouze čtyři z deseti subpriorit budou pokryty eh, touto podporou rozpočtu. To je bezesporu na eh, radě i na parlamentu, aby rozhodli, ale prostě má to pak své důsledky. A konečně, abyste mi nerozuměli špatně, eh, když bylo uvedeno slovo korupce, stejně tak já jsem to ne, o tom nehovořil v kontextu konkrétně naší zprávy, ale obecně o přítomnosti korupce. A myslím, že je třeba uvést, že když se poskytuje rozpočtová podpora, pak tam nejsou vždy dostatečné záruky proti korupci a podvodům. To rozhodně je konstatování, které si zaslouží pozornost. Děkuji. Děkuji. Takže tím ukončíme asi tuto diskusi s tím, že e, k tomu budeme mít další přístup, e, ne nutnějiš ve třech. Takže končíme tady tuto část. Máme tady ještě bod 18, různé, a ptám se, zda někdo má něco do bodu různé. Nikoli. Tak e, máme datum konání příští schůze, to všichni známe ale připomenu 24. až 25. května tohoto roku. Děkuji a přeji vám dobrou chuť k obědu.